Uh, Vážení kolegové, dámy a pánové, prosím, posaďte se. Začneme se stručnou informací o určitých událostech v rámci aktivit našeho výboru. Vážení kolegové, dámy a pánové, Prosím, abyste se posadili, trochu se stišili. A samozřejmě budu radši, když zde zůstanete, ne? Když eh, odsud odejdete. Takže informace úvodem. Samozřejmě vítám paní komisařku, ale ještě eh, za chvíli to zopakuji, protože, jak jsem řekl, v 10 hodin eh, ráno. Eh, my si potřebujeme sdělit informace o určitých eh, aktuálních událostech. Za prvé je to akce spojená výboru ITRE a AFET, které hostili 31. března konferenci o budování znalostního sousedství a šlo o e, země jak z jižního, tak východního sousedství a ta debata se i podle tohoto geografického faktoru e, dělila, protože od obou směrů máme očeka- rozlišná očekávání. E, společně předsedali naše dva výbory a byl tam také, byla tam také předsedkyně rady ministrině Lotyšska pro vzdělávání a vědu. Takže eh, to byla eh, debata na vysoké úrovni. Měli jsme tam i pana komisaře během nejdůležitějších částí naší konference. A dva semináře se zaměřily na výzkum a inovace jako hlavní hybné síly sociálně-ekonomického rozvoje. Byla to jedinečná příležitost eh, hovořit o diplomacii na poli vědy, která je důležitá, eh, protože se takto podařilo eh, propojit společné činnosti našich výborů, víceletý výzkum, výzkumný program a bylo tady zapojení Evropského parlamentu, národních parlamentů, zemí sousedství, komise, ESVČ eh, e a předsedkyně rady. A paní Čaja, místo předsedkyně našeho eh, výboru, byla také přítomná během eh, této schůzky. Já bych vás rád, Patrice, požádala, abyste nám sdělila, jaký vy jste měla dojem z této, z této schůze. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná. Zmíním několik eh, nápadů, myšlenek a eh, naše hodnocení, jak využít tohoto nástroje. Eh, o něm jsme hovořili dopoledne a potom jsme s ním pracovali odpoledne. Nejprve chci poděkovat předsedovi našeho výboru a výboru AFET kteří se rozhodli společně eh, za účasti Rady a komise eh, tuto konferenci uspořádat. Myslím, že zatímco komise se snaží podpořit výzkum eh, v zemích, které s námi na východ a na jich sousedí, to znamená, že to jsou poměrně složité oblasti, ale mohou mít vliv na naši budoucnost. A naše aktivity jsou intenzivní, eh, probíhá partnerství, probíhá, eh, probíhá, probíhají přímé kontakty, využíváme, využíváme sedmý rámcový program v hodnotě 95 eh, milionů euro a i různé další iniciativy k podpoře inovací a vývoje. My jsme ten eh, den vyslechli o projektech eh, na budování institucí, projekty, které se věnovaly eh, šíření míru, budování kapacit, pomoci na poli legislativy. A hovořilo se i o projektech na podporu inovace, ekonomického růstu, služeb a příslušného školení. Byl tam ministr eh, z Ukrajiny, který se také zúčastnil, byli tam také zástupci zemí eh, středo moří, byli tam různí diplomaté na vysoké úrovni, další vysoce postavené osobnosti a my jsme si tak mohli udělat eh, obrázek o intenzivním úsilí na vysoké úrovni, které Evropská unie vyvíjí měli bychom se zamyslet nad tím, jak to zapadá do naší strategie vnějších vztahů. Výzkum sám o sobě samozřejmě je velice důležitý, ale je ještě důležitější, když se zamyslíme nad našimi obecnými strategickými cíly eh, v ohledu k zemím, které jsou sami o sobě problematické. Je tedy zajímavé se nad tím zamyslet z tohoto úhlu. Výzkum je také nástrojem vnější politiky. My bychom si toto měli více uvědomovat a využívat to strukturovaněji. Více si to uvědomovat. Pohovořili tam významní hosté a bylo by dobré se o tom dozvědět i více. To, co vy a pan Brock jste zorganizovali, bylo velice dobré východisko pro naši budoucí práci. Bylo by dobré, aby náš výbor se tomu dále věnoval, třeba na základě zprávy, která byla schválena na podzim a věnovala se provádění, eh, provádění mezinárodní spolupráce na poli výzkumu a vědy. Myslím, že náš výbor by také mohl mnoha způsoby pomoci. V oblasti výzkumu byla řada odvětví, která projevila zájem, ku příkladu energetika, různá další průmyslová odvětví, a my s těmito zeměmi tedy můžeme pracovat ruku v ruce. Hovořili jsme i o e, výpočetních technologiích a jejich využití v průmyslových e, procesech. A i nadále můžeme e, spolupracovat s výborem AFKO, protože on má podobné priority a výzkum lze považovat za nástroj k tvarování zahraniční politiky tak, aby odpovídala našim cílům a současným výzvám. Tato eh, zpráva se stane eh, sdělením komise a eh, ve spolupráci s výborem AFET ji můžeme probrat a lépe tak pochopit, jak napomáhat ještě více těmto evropským strategiím. Na závěr eh, bych ráda řekla, že náš výbor vynakládá nemalé úsilí v tomto směru, ale všechno je to součástí strategického kontextu. Je potřeba, aby to bylo součástí opravdu strategického konceptu. Máme 16 sousedících států, k nímž se tedy vztahují tyto priority. Já děkuji za vaše vyjádření a e, za vaše hodnocení e, tohoto zasedání. Já bych také rád řekl o prvním setkání pracovní skupiny o digitální unii. E, konala se 26. března, byla velice úspěšná a užitečná. Zúčastnilo se ho 15 poslanců výboru ITRE. A já bych eh, vás rád všechny vyzval, abyste i nadále se účastnili práce této pracovní skupiny se stejným nadšením, tak aby tato skupina skutečně se stala eh, pramenem nových myšlenek na téma digitální eh, agendy. To první setkání se týkalo pracovních aranžmá, co je v tom směru nejdůležitější. My jsme se rozhodli výlučně se zabývat otázkami eh, kompetencí eh, našeho výboru a těch máme mnoho v rámci té digitální agendy. Dalším krokem bude založit řídící skupinu, která zorganizuje práci po zbytek roku a to bylo i schváleno dnes dopoledne na schůzi koordinátorů. Takže to byla tato aranžma. Eh, ta technická aranžma eh, jsou podobná, jako co se týče eh, práce na horizontu 2020. Rozhodli jsme se, že to bude nejlepší řešení, nevymýšlet něco nového. A za druhé eh, šlo o obsah naší práce, našich aktivit a Robert Medilin, ředitel DG Connect, tam byl přítomen, přítomen což je jistě neinformovanější osoba, za eh, Evropskou komisi, eh, zabývá se, jak eh, vlastně transformovat digitální agendu v digitální unii a 6. května komise vydá strategii o digitální ekonomice, digitálním jednotném trhu. Heslo na počátku tohoto návrhu, nebo ten název není ještě odsouhlasen, asi digitální jednotný trh. Ke konci června dostaneme první signály od rady, jak toto hodnotí. Takže v první polovině tohoto roku jde o důležité otázky, kdy komise, rada a my vlastně pracujeme nad tématy digitální ekonomiky a digitálního jednotného trhu. Je důležité, aby se parlament zasazoval o eh, vysoce ambiciózní budování digitální unie. A pan Madelín mm, se stavěl eh, velice pozitivně, nadšeně vůči tomuto návrhu, ale bude samozřejmě zapotřebí i podpora kolegy a komisařů. Na léto dostaneme eh, dostaneme schrnutí, exekutivní schrnutí eh, z této schůzky, to vám zašlu 26. května na téma druhé schůzky. Tolik tedy informací a nyní se budeme věnovat bodu na našem pořadu jednání číslo 13. Omlouvám se, říká předseda, mám tady příliš mnoho papíru, bod číslo 13 strukturovaný dialog mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, výměna názorů s Alžbětou Běnkovskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Vítám vás v Evropském parlamentu, ne poprvé, vy už jste zde byla mnohokrát v minulosti. Vy jako místo předsedkyně vlády Polska jste eh, také eh, navštívila tento parlament, zodpovídala jste za podobné, podobná témata a my teď budeme hovořit na významná obecná témata, průmyslová politika, eh, vesmírný výzkum, cestovní mapa pro průmyslovou politiku a jestli nás chcete seznámit obecně i o tržní strategii eh, s ohledem na malé a střední podniky, tak to také samozřejmě uvítáme. Já bych rád navrhl, abychom nejprve vyslechli vaše úvodní poznámky, řekněme na nějakých 10 minut, tady to není, tak přesně časově definováno a potom dám slovo koordinátorům, každému na 3 minuty a eh, pak dáme paní komisařce Běnkovské eh, příležitost prvnímu kolu odpovědí a potom další poslanci, kteří projeví zájem, dostanou jednu minutu na eh, své vstupy a potom zase dostane slovo paní komisařka k odpovědím. Takže takový bude program a nyní vám, paní Běnkovská dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Já jsem Eh, zde poprvé na tomto výboru a, eh, a jsem velice ráda, že s vámi mohu hovořit na témata mého portfolia. Já se pokusím o stručnost, já se vyjádřím k jednotlivým tématům, kterými se, se zabývala v uplynulých eh, pěti měsících, která byla nabit, která byly nabity prací. Se svými službami jsem se účastnila všech iniciativ, které byly vytyčeny dvěma hlavními dokumenty, eh, Evropským fondem pro strategické investice a strategii energetické unie a digitálním jednotným trhem. Stručně se tedy zmíním ke všem těm tématům, kterými se zabýváme. Co se týče Evropského fondu strategických investic, Moje současná úloha, jelikož my jsme se intenzivně zabývali prací na této strategii, moje hlavní úloha a můj hlavní cíl nyní je nalézt odpověď na to, jak eh, zapojit ještě průmyslové projekty a nejenom projekty infrastrukturální, ale i čistě průmyslové, jako příkladu projekty, které se zabývají energetickou účinností. V únoru eh, komise schválila balíček pro energetickou unii, které doufejme zavede správný vnitřní trh pro energetiku a zlepší přístup eh, dostupné energie pro všechny. A my se také účastníme této práce. Já se budu snažit zajistit, aby tento balíček byl prováděn a průmysl tím bude konkurenceschopnější. To znamená eh, přehodnotit mechanismus ETC, eh, směrnici pro energetickou výkonnost budov a tak dále. Pak eh, zveřejníme balíček pro digitální jednotný trh. Digitální ekonomika je, myslím, teď reálná ekonomika. My žijeme v době kdy už nebudeme odlišovat mezi digitálním trhem a jednotným trhem a digitální ekonomikou a ekonomikou jako takovou. Já vím, jak důležitý tento digitální eh, jednotný trh je pro vás a také jsem věnovala mnoho času eh, debatám zástupci, ze zástupci eh, podnikání a průmyslu. Vím, jak důležitá a naléhavá je digitální transformace průmyslu ten, to, ta digitální absorpce ze strany e, společností je omezená e, v Evropě. Je tady řada důvodů. E, naše firmy mají problémy se přístupností technologie a financí a existují veliké rozdíly mezi různými průmyslovými odvětvími a členskými státy ve schvalování digitálních řešení. Digitální komponenty musí komunikovat vzájemně srozumitelným jazykem. Digitální digitální dovednosti nejsou rovnoměrně rozloženy. Po celé Evropě jsou velké rozdíly a nedostatky. Letos eh, budeme mít až půl milionu eh, eh, pracovních příležitostí, které je potřeba zaplnit odborníky na počítačové technologie, které nemáme. A za čtvrté, příliš mnoho podniků má těžkou cestu k expanzím v Evropě kvůli regulačním rozdílům. Eh, já se domnívám, že eh, firmy by se měly především zaměřovat na inovace a výzkumné, na právníky, takže je potřeba jednat. Co se týče průmyslové konkurenceschopnosti, musíme hlavně dosáhnout pokroku ve velkých datech a standardizaci. Dalším důležitým, eh, důležitým dokumentem z mého hlediska bude tedy eh, propojení strategie jednotného trhu pro eh, zboží a služby. V minulosti toto bylo odděleno, už to nedává smysl. Stále více se zboží a služby objevují vlastně ve stejném balíčku od týchž dodavatelů. Hlavními tématy v naší strategii jednotného trhu se zaměřují eh, hlavně na eh, průmysl. Budeme se zabývat vzájemným uznáváním a standardizováním, sdílením ekonomiky. Eh, budeme se snažit také zaměřit na inovace intelektuální nebo duševní vlastnictví, zjednodušení veřejných zakázek. V naší strategii navrhneme co nejefektivnější kroky. Někdy budeme muset eh, dělat obtížná rozhodnutí, protože já chci přijít se něčím skutečně konkrétním. Eh, nestojím o vlastně nějakou příliš širokou diagnózu. Já chci za těch pět let dospět ke skutečně konkrétním výsledkům. Někdy eh, bude správným řešením legislativa, ale to nemám za e, řešení první volby, často budou efektivnější jiná řešení. Jedním takovým nástrojem, který máme, je evropský semestr. E, <clears throat> my e, zveřejní, zveřejníme letošní doporučení příští měsíc v tomto směru. Dále veřejné zakázky budou zvláštním předmětem našeho zájmu. Zajistíme Eh, provádění a vynucování dvou nových směrnic. To je důležité pro průmysl i podniky a zvláště pro malé a střední podniky. Další bod velice stručně, ale zabýváme se tím také. To je práce na dohodě TTIP. Partnerství transatlantické to je jedinečná příležitost pro Evropu i USA, ale pro mě to nejdůležitější, protože já eh, ku příkladu odpovídám za veřejnou soutěž. Tato kapitola eh, TTIP tady musí se řídit reciprocitou. Musí se nám od druhé strany dostat jasných závazků, otevřít trhy i z druhé strany Atlantiku. Takže my budeme eh, otevření, Eh, otevřeme náš trh s veřejnými zakázkami a službami, ale i druhá strana musí dodržovat eh, tež. Eh, proto si vážím tedy silné spolupráce vašeho výboru v přípravě usnesení o TTIPu. Dále několik slov na téma obrany. Jak víte, bezpečnostní situace se zhoršuje, znamená to, že budeme muset více zainvestovat do výzkumu v oblasti obrany Jedná se o velice silné průmyslové odvětví. My se zaměřujeme na přípravnou, eh, přípravnou akci, zvláště v oblasti SPOP. Poprvé Evropská unie bude schopna podpořit výzkum, kde lze vzít v úvahu i vojenské schopnosti a to bude nad rámec horizontu 2020, který se zaměřuje především civilně. Já jsem kvůli tomu před dvěma týdny založila eh, skupinu eh, významných osobností na vysoké úrovni. Tato skupina poskytne strategické eh, konzultace, co se týče hlavních cílů této akce. A co je ještě důležitější, přijde s myšlenkami pro budoucí kroky v této oblasti v rámci dalšího víceletého finančního rámce. Doufám, že mohu počítat s vaší podporou. Také doufám, že podpoříte hodnocení dvou eh, směrnic v oblasti obrany, eh, které vám předáme a také radě příští rok. A eh, teď několik slov, co se týče specifické úlohy průmyslu, i když už jsem také ji zmínila. Doufám, že se mnou souhlasíte, že v Evropě je průmysl opravdu klíčovým odvětvím a že může a musí být srdcem evropské ekonomické obnovy. Je potřeba zdůraznit, protože často si neuvědomujeme ten potenciál, že Evropa je světovou jedničkou eh, v oblasti eh, automobilismu, leteckého průmyslu, strojírenství, kosmického výzkumu, chemického a farmaceutického odvětví. Často si to toto neuvědomujeme a proto je důležité posilovat, podporovat a propagovat evropský průmysl. Klíčové jsou hlavně investice a konkurenceschopnost. Průmysl nespočívá v pouhé výrobě. Moderní průmysl nelze redukovat pouze na výrobu, také služby hrají důležitou úlohu, často až 70 <clears throat> průmyslu představují služby a přístup k, vý, Eh, k průmyslu toto musí brát v úvahu. Eh, co bude klíčovým eh, cílem naší průmyslové politiky, kterou když jsem prezentovala poprvé, tak jsem se účastnila pracovní schůzky v březnu během Rady o konkurenceschopnosti a také vám předložím podobnou zprávu, kde se budeme zaměřit na klíčové priority. Za prvé, pomoci evropským eh, firmám se zapojit do celosvětového hodnotového řetězce. Za druhé, Za druhé je třeba podpořit digitalizaci a účinné využívání zdrojů. Tady sem patří energetická unie a digitální jednotný trh a potom eh, zlepšit podnikatelské prostředí a podnikatelského duchu, ducha. K červnu uvedu eh, eh, uvedu nástroje, které budeme využívat a i efektivní vynucování bude důležité, protože my se musíme zaměřovat nejenom na nové iniciativy, ale také Eh, se zaměřovat na provádění všech existujících i starších iniciativy. Vzhledem eh, k aktuálnosti Rady eh, pro konkurenceschopnost musí zůstat, dostat tento orgán hmm novou dynamiku, tím jsem si naprosto jistá a ve spolupráci s lucemburským předsednictvím se eh, intenzivně snažíme na eh, jeho obnově, tak aby se stalo skutečně rozhodujícím orgánem, zvláště eh, na poli průmyslu. Budu vás neustále informovat, co se týče všech těchto aspektů, ale znovu chci zdůraznit, že na pracovní úrovni hovoříme o průmyslových eh, otázkách nebo a v červnu na Radě pro konkurenceschopnost předvedu tedy seznam opatření, které bude potřeba provést a v rámci digitálního jednotného trhu eh, významnou kapitolou tam bude také průmysl. A nyní, co se týče malých a středních podniků, já děkuji vašemu výrob, eh, výboru za podporu pro Kosme a zákon o malých podnicích a Horizont 2020. Zvláště chci poděkovat zpravodajům eh, panu De Bakrovi a panu Nikovi za zprávu o příležitostech zeleného růstu pro malé a střední podniky. V květnu přijdu s novou iniciativou eh, na téma lepší eh, regulace, protože test malých a středních podniků musí zůstat hlavní prioritou a my budeme vynakládat tlak na členské státy, aby zjednodušili pravidla pro malé, pro malé a střední podniky. Ku příkladu, hodnotit dopad legislativních návrhů na malé a střední podniky by se mělo stát zcela standardním postupem v celé Evropské unii. Několik uh, slov uh, k, ke kosmické politice. Jak víte, jak jsem řekla už během slyšení uh, k mé nominaci, uh, Eh, ke mně se ta kosmická politika dostala navíc. Ráda bych teda, tedy pohovořila o výzkumu a o našem eh, programu, vlajkovém programu Copernicus a Galileo. Co se týče výzkumu, naším hlavním cílem je zajistit eh, primariát Evropy technologický a samostatnost, nezávislost. To musí být prioritou. Komise úzce spolupracuje s Evropskou eh, kosmickou agenturou a Evropskou obranou agenturou, aby definovali seznam nejdůležitějších technologií, které v Evropě chceme zvládnout. Úzce musíme spolupracovat s členskými státy na koherentnějším a efektivnějším přístupu eh, k vesmírnému výzkumu a transferu technologií eh, startovací zařízení a přístup, eh, přístup do vesmíru jsou také velmi důležité. Evropská vesmírná agentura a ministerská rada eh, loni eh, v prosinci učinila důležité rozhodnutí vyvinout dvě nová taková evropská zařízení Ariane 6 a Vega C. A Zaměřím se také na opatření, která budou eh, propagovat silnou a eh, konkurenceschopnou evropskou průmyslovou základnu, včetně pro malé a střední podniky, na rozvoji vnitřního trhu pro eh, vesmírné produkty a služby a na otevření mezinárodních tržních příležitostí pro evropské podniky. Loni jsme navrhli směrnici o šíření satelitních dat. To je první směrnice na tedy takové vesmírné téma, což eh, vytvoří koherentní právní rámec na celoevropské úrovni a bude to propagovat eh, přeshraniční obchod eh, v produktech satelitních dat a služeb. Chci také poděkovat zpravodajce paní Krélové a tomuto výboru za spolupráci a práci. Co se týče programu Kopernikus, ten pracovní program Kopernikus na rok 2015 už byl schválen čekají se dva starty. Jasným signálem eh, úspěchu programu Copernicus je eh, využívání dat Sentinel-1. Co se týče obrovského objemu dat, který, což je velký problém, ten by se měl zpřístupnit uživatelům středně a dlouhodobě. Navrhujeme sdělení na téma velká data a cestovní mapa pro eh, data z Koperniku a také propagujeme celou řadu eh, nebo pracujeme na celé řadě dohod s třetími zeměmi eh, k zajištění efektivního šíření dat. Eh, Galileo, jak všichni víte, loňský rok byl pro program Galileo velmi těžký a je potřeba přiznat, že ty vesmírné programy nejsou nikdy bezrizikové. My jsme ale se poučili odpovídajícím způsobem a ten program už zase nabral zpátky rychlost. Ten pozemní segment je už téměř hotov. První testy ze signály jsou velmi slibné a jak asi víte, 27. března byly e, úspěšně vyslány na oběžnou dráhu dvě družice Galileo. A e, letos budou k dispozici čtyři další družice Galileo a potom ještě další do roku 2020. Mým Mé cíle jsou naprosto jasné. Eh, poskytnout eh, počáteční služby, nebo řeknu to jinak, eh, počáteční služby do roku 2016 a plné služby do roku 2020. Moje strategie se zaměří na tři oblasti. Rozmístěvání infrastruktury, poskytování služeb a etablování Galila na trhu a budu vás samozřejmě kontinuálně informovat, počítám s vaší podporou. Několik slov závěrem. Eh, komise i já jsme naprosto rozhodnuti pomoci eh, Evropě se dostat zpět, tedy eh, do tempa a to co nejrychleji. Já osobně jsem naprosto rozhodnuta věci měnit, ale musíme si uvědomit, že i Evropská komise, Evropská unie mají své eh, limity. Evropská komise ani žádná vláda nemůže vytvářet pracovní příležitosti. To nemohou ani vlády. Jediným, kdo může vytvářet pracovní příležitosti, to jsou podniky a podnikatelé. A my jim musíme pomoci, aby toho mohli dosáhnout. Naší hromadnou úlohou nebo společnou úlohou je jim to umožnit, ne to za ně dělat. Naší úlohou je pomoci vytvářet podmínky pro průmysl, pro podniky a pro občany, aby uspěli. A proto musíme spolupracovat komise i členské státy, komise a parlament. V nadcházejících měsících a letech přijdu s konkrétními návrhy k provádění plánů, o kterých jsem teď mluvila. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, za vaše slova, za vše, co jste řekla ale zvláště za to, že jste nám vysvětlila ducha svých aktivit a to je nesmírně důležité pro náplň práce našeho výboru. Je to obrovská eh, složka práce, obrovský rozsah práce. V eh, té složce máme samozřejmě i další aspekty, ale je nás 67 jakožto stálých členů výboru ITRE. Ehm, tak dáme slovo jednotlivým politickým uskupením bývalý místopředseda Evropské komise, odpovědný za průmysl, malé a střední podniky, podnikání, vesmírnou politiku, reindustrializaci Antonio Tajani, místopředseda Evropského parlamentu a vše dohromady. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. EPP souhlasí s postojem paní komisařky Běnkovské. My jsme eh, s ním vždycky souhlasili, ať už ještě v komisi nebo v parlamentu jsme také přesvědčeni, že komise by měla mít moderní a novou průmyslovou politiku a měla by se díky tomu zaměřovat na zlepšení HDP a také na další zlepšení po roce 2020. A myslím si, že právě nastavená strategie komise je nastavená správným směrem. Ehm, důležité je zaměřit se také na malé a střední podniky a vytvářet nové typy ehm, konkurenceschopných ehm, průmyslových odvětví odvětví. E, práci komisařky budeme podporovat v EPP a e, také proto, že vidíme, že tyto plány lze převést do praxe. Líbí se mi také podpora vesmírnému programu. Zaznamenali jsme některé pozitivní výsledky. A vím také, že jsme zaznamenali vypuštění dvou družic v březnu a také se těšíme na další realizace dalších kroků v roce 2016. Nejde jenom o jednotlivé programy, důležité je o konkrétní kroky, které prokáží um, naplňování tohoto plánu. Co se týče systému Galileo a dalších, my jsme se snažili pomáhat eh, také eh, průmyslové politice z hlediska modelu, podle kterého pracuje, protože chceme mít moderní průmyslovou politiku, tak jak si říká paní komisařka. A kromě toho připravujeme také cestovní mapu, kterou komise oznámila v den slyšení, kde se eh, hovořilo o Eh, nejrůznějších krocích na podporu průmyslu. To má velký význam. Právě, jak jste řekla, paní komisařko, já bych eh, rád ocenil eh, tuto strategii, ale chtěl bych se dozvědět více o konkrétních krocích, které budou přijímány v nadcházejících měsících, tak aby Evropský parlament a zvláště tento výbor mohli ehm, vidět tyto velmi zajímavé iniciativy v reálu, protože samozřejmě průmyslová politika ze strany komise má obrovský význam. A ano, už svůj projev uzavírám. Myslím si, že bychom měli také vidět výraznější kroky ve vztahu k surovinám. To není nějaké okrajové téma, naopak je to naprosto zásadní téma pro průmyslovou politiku a během minulého mandátu komise uh, z iniciativy Evropského parlamentu eh, zahájila projekt, který se týká eh, kovů vzácných zemin. A my bychom se rádi dozvěděli více o tom, jak pokračuje tato iniciativa. My bychom totiž rádi v tomto směru vydali jasné poselství, abychom měli jasné nástroje. Děkuji. Já jsem to nepochopila úplně přesně, protože mikrofon nebyl zapnutý, ale předpokládám, že jste mě dal slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, Děkuji vám velice za, vaši, eh, za vaše angažované vystoupení. Naše frakce plně sdílí váš názor, že potřebujeme modernější a udržitelnou průmyslovou politiku v Evropě. Potřebujeme ji více, o tom opravdu není pochyb. Jsme frakce, která vždy usilovala o to, aby byly podporovány právě malé a střední podniky. Možná, že by bylo dobré ještě konkretizovat kroky, pokud jde o snižování byrokracie. To by mě velmi zajímalo. Hovořila jste také o vesmírné politice a jakožto zpravodajka pro přenos e, satelitních dat mám k tomu také otázku. Víte, že Evropský parlament vás podporuje v tom, aby tento návrh směrnice byl dotažen do konce, tedy aby se e, vyjednalo vylepšení návrhu na straně jedné a samozřejmě také aby eh, závěrem z toho vyplynula vhodná evropská legislativa. Je to důležité, protože to je eh, otázka toho, eh, že bude podpořena moderní průmyslová politika. Pro nás je to možná ještě trochu nezvyklé, protože zacházení se satelitními daty zatím ještě nebyl v popředí našich úvah rozvoje průmyslu v Evropě. A Zdá se, že toto působí problémy také na radě. Pokud jsem to správně pochopila, Koreper minulý týden diskutoval na toto téma a jen velmi těsně bylo možné se rozhodnout eh, v tom smyslu, že i, to, i nadále se budeme eh, zabývat tímto tématem. Mě by tedy zajímalo, jaké, jaký je váš cíl. Chcete osobně kontaktovat členské země, aby se umus vlastně podpořilo to, aby se na radě dohodli, eh, aby se dále pracovalo na této záležitosti, aby eh, rada přijala to, že to opravdu je evropské téma a abychom se mohli shodnout, my, Evropský parlament a Rada, a předložit evropskou legislativu. Evropský parlament komisi v této věci podporuje, stínový zpravodajové v našem výboru, ve výboru IMCO, eh, jsou eh, v línii, na stejné línii, chtějí eh, tady vytvořit evropskou legislativu. Máte nás po vašem boku a mě by zajímalo, jaké jsou vaše záměry v tom smyslu, eh, že je potřeba na radě odstranit odpor. On e Děkuji, pan Barko, za EKR. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, děkuji vám, paní komisařko, za vaše vystoupení. Eh, samozřejmě můžete se spolehnout na naší podporu, pokud jde o vesmírný program. Dám příklad který ukáže další aspekt, který se týká našich dnešních diskusí. Hovoříme zde o nejchudších členských státech Evropské unie, o konkurenceschopnosti a reindustrializaci. Těžební průmysl v, Bur- v Bulharsku dává práci více než 50 tisícům rodin, což znamená, že jde o strategický sektor ekonomiky a celého našeho hospodářství. Bohužel stav dolů, v nichž naši horníci pracují, je stejný jako ve 40. i 30. letech letech minulého století, kdy ty doly byly vystavěny. Zatím se do sektoru vůbec neinvestovalo. A v posledních desetiletí se naše země snaží a snažila splnit veškeré požadavky pro splnění norem EU. Aby tyto eh, abych to ještě vysvětlil, musím říci, že doly byly privatizovány tedy odprodány soukromým eh, společnostem a eh, bez nezbytných investic tyto soukromé subjekty pracují pro rychlý zisk. Eh, mzdy jsou velmi nízké, 300 eur měsíčně přibližně a když si uvědomíme ty těžké pracovní podmínky, v níž horníci pracují, včetně velmi nízké úrovně bezpečnosti, práce a podobně. Vidíme, že právě otázka bezpečnosti práce, pracovního prostředí je až v, je víceméně okrajová. A proto si myslím, že si musíme uvědomit, že úroveň ehm, znečištění v důsledku těžby eh, je také zásadním problémem pro životní prostředí. Destrukce ehm, fauny i flory v této souvislosti je velice závažná. Uzavření dolů by znamenalo hospodářskou krizi pro nás a vysokou nezaměstnanost. Právě proto naše země potřebuje strategickou pomoc Evropské unie, která nabídne očkodnění horníkům, kteří přijdou o práci, respektive jim bude nabídnuta rekvalifikace a dojde k rekultivaci eh, míst, kde se těžilo. Já bych připomněl program Margaret Thatcherové ze 70. a 80. let v Spojeném království. Eh, něco podobného by nám pomohlo eh, vyřešit řadu problémů, kterými trpíme a zároveň něco takového, pokud by se program této vysoce pravicové političky uplatňoval u nás, tak by výsledky zůstaly jenom tam. Není pan Telička? Pane eh, předsedo, rád bych na úvod podotkl, že vystoupení paní komisařky bylo svěžující a já bych tam jen těžko hledal něco, co chybělo. Na druhou stranu jsme teprve v časných fázích a také sama komisařka zmínila, že e, u řady témat je potřeba teprve přijít s novou iniciativou. Je to tedy spíše tentativní diskuse. E, vážím si e, vaši prezentaci, uvědomuji si, že jste se věnovala třem pilířům Junkrova plánu. Bylo to zřejmé, že kladete důraz tedy jak na financování, reindustrializaci Evropy, ale také na vytváření jednotného trhu a také hovoříte o administrativní zátěži. Já bych sám velmi ocenil, kdybyste nám mohla říci víc, i když chápu, že teprve eh, přijdete s konkrétními návrhy. Já si myslím, že kdybyste se v tři, druhém a třetím pilíři mohla zaměřit na větší úroveň podrobnosti, konkrétně k digitální ekonomice a průmyslu. Hovořila jste také o koncepci, kterou připravujete na květen koncepci lepší regulace a snížení administrativní zátěže. Zmínil jste především závěrečnou část malé střední podniky. Tomu rozumím, že na ně kladete důraz, ale zároveň si musíme uvědomit, že právě malé střední podniky a mikropodniky jsou ty nejzranitelnější. A smyslem by mělo být lepší regulace pro podniky jako takové, nejenom pro malé podniky. Mohla byste tedy podrobněji vysvětlit, co očekáváte, že Eh, učiníte v praxi, jak o tom diskutujete s místopředsedou Timmermansem. Já jsem ve vašem vystoupení de facto nalezl vše, co jsem očekával. Zároveň bych však ocenil, kdybyste eh, se mohla zastavit eh, u startupů protože hovoříte o tom, jaká je jejich úloha, tam, že je velký potenciál pro zlepšení, že přicházíme o řadu těchto nově vzniklých společností, které se raději etaplují v USA a pak se ty jejich produkty prodávají v Evropě, zatímco pracovní místa vznikají v USA, ale v Evropě nikoliv. Eh, to tež by se dalo říci o hospodářském růstu. Jak je vaše cesta, jak pomoci těmto nově vznikajícím společnostem? A také jste zmínila v neposlední řadě posílení podnikatelského ducha. Já jsem velice rád, že jste tuto problematiku zmínila, protože je to taková linie, která prochází eh, všemi problémy. Eh, to je něco, co jsem zaznamenal také, když jsem fungoval v soukromém sektoru. Tedy chybělo by nám podnikání, podnikatelský duch, schopnost vzít na sebe riziko. To je něco, co chcete podpořit, ale v každém případě eh, máte zcela jistě konkrétní plány, které chcete realizovat tak, abyste podpořila podnikání podnikatelského ducha, protože to zcela jistě musí jít ruku v ruce eh, se kroky dalších komisařů. Děkuji vám, říká předseda, eh, za zelené pan Butikofr. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, za vaše vystoupení. Na úvod bych rád položil otázku, která se týká vaší připomínky k dohodě TTIP. Zmiňujete reciprocitu v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tomu rozumím ale také si vzpomínám, že ve vztazích s Čínou jsme právě e, požadavek na vzájemnost, reciprocitu prostě vzdali. Říkáte nám tímto tedy, že se domníváte, že bychom měli bojovat e, asertivněji vůči USA, abychom zajistili dodržení zásady reciprocity ve vztahu k zadávání veřejných zakázek. A za druhé zmiňujete reformy v oblasti Rady pro konkurenceschopnost, kdy byl místo předseda Tajány ve vaší funkci, tak on se tomu také věnoval. Možná byste nám mohla říci podrobnější informace o tom, jak chcete své úsilí v této oblasti směrovat. A za třetí, ale není pro mě zcela přirozené eh, srovnávat komisi Barroso 2 eh, s lepším výsledkem než komisi vaší, to je vzácné, ale musím říci, že vaše komise obecně dává menší důraz na potřebu průmyslové renesance nebo novuzrození v této oblasti než eh, komise předchozí. Jak chcete tedy reagovat na potřeby oživení, znovu oživení průmyslu? A eh, to je něco, co tento výbor očekává. A o to víc eh, bychom ocenili, když byste se ještě více zaměřila na inovace. V této souvislosti zmiňujete, že je nutné zaměřovat se na digitalizaci a efektivní využití prostředků. A já si myslím, že toto je třeba neustále zdůrazňovat. Pokud nedosáhneme velkého pokroku v této oblasti v nadcházejících čtyřech letech, eh, průmysl v Evropě pravděpodobně ztratí svoji výhodu, kterou má ve vztahu eh, k efektivnímu využití zdrojů a nikdy nedožene eh, ty nejrychlejší v oblasti digitalizace a zvláště ve vztahu k výrobě. A nakonec bych ještě rád podpořil slova bývalého komisaře Tajányho k surovinám. Zajímalo by mě, jak nová komise a jak vy osobně chcete eh, pracovat dále na problematice konu a systému kompetencí a souvisejících záležitostí. Děkuji vám. Děkuji. A kolega Sinikiotis GUE. Paní komisařko, Také se chci zaměřit na to, co zazněl z úst mého předřečníka, ale z jiného úhlu pohledu. Chci hovořit o dohodě té typ. To není jenom běžná obchodní dohoda. Jak všichni víme, typ eh, si klade za cíl odstranit řadu překážek a zajistit, aby neexistovaly žádné překážky na cestě k zisku pro mm, nadnárodní společnosti na obou stranách Atlantiku. A jak se dá očekávat, dopady na malé a střední podniky budou katastrofální. A právě proto se domníváme, že dohoda TTIP, eh, tak jak je připravována, a jak je prosazována nedemokratickým a netransparentním způsobem. Ehm, uvědomme si, že země, které podlehají memorandu porozumění jako Kypra, Řecko, ehm, dostanou poslední ránu, pokud bude dohoda té typ schválena. To bude ta skutečně poslední rána, poslední řebíček do rakve malým a středním podnikům, ehm, protože tyto úsporné balíčky, které již vedou tyto země na pokud okraj zhroucení, e, úplného krachu e, budou tímto ještě prohloubeny. A vzhledem k tomu, že malé střední podniky jsou páteří ekonomiky, jak chcete právě malé a střední podniky chránit z hrozivého, od hrozivého dopadu dohody TTIP? A také by mě zajímalo, e, jak jaká ochrana opatření eh, přijmete k tomu, abyste chránili malé a střední podniky nad rámec toho, co je zakotveno v dohodě té typ. My jsme eh, eh, sice slyšeli v obecné rovině dost, ale nic o konkrétních opatřeních. A zajímalo by mě, jak chcete usnadnit přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům, k programům, které nabízejí eh, omezené možnosti, když se postaví tváří v tvář národním společnostem. Děkuji, slovo má paní Kapel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za vaše podrobné sdělení. Vy jste zmínila celou řadu témat, které jsou pro nás ve výboru ETRE velmi eh, zajímavé. Eh, energetická strategie, digitální unie, konkurenceschopnost průmyslu anebo vesmírné záležitosti. Pokud jde o digitální ekonomiku, o tom už se hovořilo, i o tom hovořil pan předseda, eh, který tady vytvořil pracovní skupinu v rámci našeho výboru a já si myslím, že tím vlastně reagujeme na ten velikánský potenciál a eh, tržní možnosti, které v Evropě tady jsou, eh, také pod vedením pana Ettingera. Pane, paní komisařko, zmínila jste některé problémy, které tady uh, Eh, se objevují nedostatek eh, kompetencí eh, v této branži a nedostatečná standardizace a často také právní nejistota. Pokud jde o malé a střední podniky, tak tam jsem zjistila, Eh, nebo musela konstatovat, že eh, je to vykládáno velmi různě. Když se dnes podíváte na to, jak eh, se k tomu přistupuje v některých členských zemích, tedy k vědě a výzkumu, tak tam někde tedy se tyto inovace vítají a někde ne. V minulém roce pouze 14 malých a středních eh, podniků používalo internet jako cestu odbytu a tento rok to bude prý asi 33 eh, a s ohledem na ty problémy, které jste říkala, bude to asi složité. A mě by proto zajímalo, jaká opatření přijmete, aby malé a střední podniky se více integrovali do digitálního hospodářství, aby se jim otevřel eh, tento eh, obor nebo tato oblast, eh, kde je potenciál velkého růstu a podaří se tedy dosáhnout těchto 33%, aby tedy malé a střední podniky mohly prodávat přes internet. A potom ještě jedna další dodatečná otázka. Sama jste řekla, že v červnu má být předložena zpráva o konkurenceschopnosti. A mě by zajímalo, eh, reindustrializace 20% do roku 2020, eh, dobře, ale jaká konkrétní opatření eh, ve vaší zprávě mají dosáhnout tohoto cíle? Děkuji. A nyní bych chtěl požádat paní komisařku, aby v prvním kole odpověděla na vaše otázky. Pokusím se odpovědět na většinu otázek. Pokud mi něco unikne, tak prosím eh, dodám eh, tu odpověď eh, dodatečně. Já samozřejmě toho vím mnoho, info, orientuji se v tom, ale některé věci možná budu muset doplnit později. Jak jsem řekla v červnu, tak my předložíme celou řadu opatření. Můžete tomu říkat cestovní mapa, protože e, cestovní mapa to není pracovní program komise. I když e, ta cestovní mapa, toto slovo neexistuje v pracovním programu komise, tak e, přesto průmysl je jádrem toho, oč usilujeme. V červnu předložíme tedy seznam opatření, která by měla být provedena. A potom um, by to mělo být také předmětem strategie eh, jednotného trhu, která bude přijata pravděpodobně v listopadu. Potom eh, tady byly eh, dvě otázky k surovinám. My bychom se zde chtěli opravdu angažovat. Usilujeme nebo hledáme co nejlepší cestu provádění doporučení skupiny a já myslím, že mm, ta doporučení jistě e, e, přispějí e, k výběrovým řízením na evropské úrovni, pokud jde o suroviny a také k tomu programu partnerství v této věci. Ten program Aragon to je, se ukázal, že je velice dobrý projekt, jak posoudit situaci surovin v Evropě a také eh, souhlasím s panem Bytykoferem v tom, že toto eh, znamená, že máme ještě pár let a pokud to propásneme, tak ztratíme naši konkurenceschopnost a ztratíme také efektivitu, eh, pokud jde o ty materiály a produkty. Myslím si, a proto i nadále potřebuji vaši podporu, že já v mé práci také kladu velký důraz na tu obnovu průmyslu, ale tato komise se spíše zaměřuje na stahování věcí, než na doplňování něčeho nového, tak budeme muset potřebovat velmi přesné informace o tom, eh, kterým směrem se vydat. Toto je rok, kdy eh, jsou na pořadu strategičtější dokumenty a potom bude důležité zaměřit se na to, jakým způsobem budou prováděny. Pokud jde o té typ, tak eh, k tomu, co říkal pan Butikofr. Ano, tam bychom eh, to všechno mělo řešit, tedy ten aspekt eh, veřejného zadávání a eh, ten regulační aspekt, například chemický, chemické odvětví a například i automobilové. Tady opravdu je potřeba aby ta reciprocita eh, existovala v praxi, nejenom eh, na papíru. Potom eh, vesmírný průmysl. Tady vám děkuji, paní Krel, za vaši podporu. A to nejsou pouze slova, ono opravdu nebylo snadné tuto novou iniciativu přinést, předložit o těch satelitních datech a jejich šíření. Je velice důležité, že takový eh, nástroj, takové nařízení máme. Je to první nařízení, eh, pokud jde o vesmír a USA takové nařízení přijali již před 20, let, 20 lety. Takže eh, na Koreperu Ehm, to proběhlo ještě příznivěji, než jsem si myslela, také díky podpoře Evropského parlamentu. Takže teď už nás čekají pouze bilaterální setkání s členskými státy, které zatím ještě nejsou příliš přesvědčeny, že je to tak důležité, anebo zkrátka si eh, chtějí eh, zajistit ehm, to své. Pokud jde eh, o eh, hornické odvětví, eh, tak v, mém, v rámci svého portfolia bych se chtěla zaměřit na zachování pracovních míst. To je pro mě velmi důležité a samozřejmě i pro komisi. Vytváření pracovních míst je jedna věc, ale důležité je také uchovávat pracovní místa. A komise by chtěla podpořit členské státy, aby v určitých odvětvích, kde zápaly s problémy, eh, tedy mohli získat tuto podporu, samozřejmě v rámci eh, práva pro zadávání zakázek. Mělo by to pomoci eh, lidem, aby se přizpůsobili měnícím se podmínkám. A tady je mnoho věcí, které lze provést pouze za pomoci komise, tedy ve spolupráce členských států a komise. Pro nás, pro všechny, je velice důležité, aby pracovní místa byla zachována. Pokud jde o malé a střední podniky, 25 plánu, eh, Junckerova plánu je zaměřen eh, na eh, malé a střední podniky, to je 75 miliard. A Eh, to bude asi nejrychlejší eh, část toho programu. V červnu Evropská investiční banka musí eh, ukončit organizační práci a tato část, která se týká malých a středních podniků, musí být k dispozici již po letních dovolených. Mělo by to být akceschopné, operativní. A pokud jde o malé a střední podniky, tak eh, to se týká především členských států. My samozřejmě můžeme přesvědčovat, eh, pokud jde o byrokracii, administrativní řemeno a všechny ty zlouhavé procesy, ale tady je to skutečně především na členských státech. Pokud jde o nás, a padly tady také ty začínající podniky a máme tady tu směrnici eh, o eh, kapitálu, která bude eh, připravena v červnu. Nemůžeme souhlasit s tou situací, kde ty začínající podniky se musí vystěhovat, přesunout, protože není dostatek finančních prostředků na trhu. Nejsou tady a, a oni tady ty finanční prostředky jsou, ale nejsou tady dobré nástroje, jak je eh, zpřístupnit malým a středním podnikům. Já jsem včera se setkala s mnoha začínajícími podniky a Oni v podstatě ani nechtějí dotace, oni by pouze chtěli mít určitý přístup k finančním prostředkům eh, ve formě půjček, ehm, rizikového kapitálu a my bychom tady chtěli předložit celou řadu nových nástrojů nebo zkrátka pracovních nástrojů v rámci eh, té strategie pro, kapitalo, pro kapitálovou unii v červnu. V Evropě eh, je možné získat až 1 milion euro pro eh, takový začínající eh, malý a střední podnik a potom už je, tam je takový skleněný strop nad eh, tuto částku. To už již není možné, ačkoliv se třeba může jednat o velmi dobré projekty, i když jsou samozřejmě možná riskantní, jsou spojené třeba s, inovací, s inovacemi, s digitálním odvětvím tyto společnosti v tuto chvíli Eh, hledají eh, finan, eh, investory za oceánem v USA a tomu bychom chtěli zabránit. Chtěli bychom předložit nástroje pro financování těchto začínajících podniků. Potom T-typ a malé a střední podniky. Ano, tady mám poznámky. Je tady pár eh, věcí, eh, vedle toho, co jsem již řekla. Reciprocita, to je důležité, musí tady být jasná, rovná pravidla pro obě strany dohody. Ovšem, pokud jde o malé a střední podniky, je tady důležité eh, například eliminovat tarify a snižovat administrativní břemeno, které by mohlo zvýšit nebo díky čemuž by se měly snížit eh, náklady za obchod. Potřebujeme mít jednotné webové stránky. My to tady s eh, generálním ředitelstvím eh, přeorganizujeme, tedy ty informa, nástroje informatiky pro malé a střední podniky. A dále chceme také spolupracovat a posilovat uh, schopnost malých a středních podniků působit na mezinárodní scéně. Ekonomika sdílení. Mám tady několik připomínek. Nevím, do jaké míry tady padla ta otázka ale chci se k tomu vyjádřit. Máme tady již tři stížnosti, eh, které se týkají Francie a Německa. A my to zkoumáme, bude to velmi náročná práce. Pokud jde o ekonomiku vzdílení a o ty překážky, eh, které členské státy zde kladou do cesty, řešíme, zda to je v souladu s evropským právem nebo ne. A já osobně si myslím, že v tomto konkrétním případě je to vlastně eh, takový eh, nový způsob, jak vytvořit společnost, založit společnost a Eh, tato ekonomika opravdu může eh, přinést výhody eh, pro zákazníky, pro společnost, protože mm, je to levnější a tím se vlastně tvoří nové, nový typ společností, které, společnosti, které jsou digitalizované. Nevím, jestli, jsem, jestli má odpověď byla vyčerpávající. Ano, myslím, že jste řekla téměř vše. Děkuji za vaše odpovědi a připomínky. A teď tady máme na seznamu 17 dalších kolegů, takže prosím každý jednu minutu, jak je v takovém případě obvyklé. Pan Kol- Nika má slovo jako první. Děkuji. Budu hovořit rumunsky a využiji našeho tlumočení. Děkuji, eh, paní komisařko, za to, že jste přišla mezi nás a podělila jste se o vaše plány. Eh, v roce 2015 chcete přeložit eh, plán pro zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Mohla byste zmínit dva aspekty tohoto plánu, protože tento plán na ten již evropský průmysl velmi netrpělivě čeká. Potom digitalizace. Eh, hlavní věcí by měl být přístup k digitálnímu obsahu bez ohledu na to, kde se nacházíte. Eh, je to tak, že když jste v Bruselu, tak velmi často nemů, nemáte přístup na nějakou webovou stránku ve Varšavě, eh, protože platba eh, za e-mailový účet proběhla ve Varšavě a vy jste teď v Bruselu. A co byste na to řekla? Další řečník. Okay. Eh, bardzo... Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Jsem velice rád, že jste mezi nás přišla. Doufám, že v budoucnu tady budete častěji. Paní komisařko, když hovoříme o obnově průmyslu, tak hovoříme o eh, velkých nadnárodních korporacích. Ale to, co oni dělají, oni vlastně prchají z Evropy, když eh, podepíšeme dohodu TTIP, tak tento proces bude urychlen. Proč? Kvůli konkurenceschopnosti. A o tu jsme již přišli. Já nesouhlasím s tím, že jsme si ještě zachovali určitou konkurenceschopnost. Myslím, že jsme o veškerou již přišli ale máme velký potenciál pro vytváření malých místních a středních podniků, které by globálně mohly být konkurenceschopné. Ale samofinancování nestačí. Jaké další mechanismy chystáte pro podporu takových startupů? Ten problém je totiž složitější. Je to problém systémový. Co tedy můžeme udělat? Předseda přerušuje další řečník. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Paní komisařko, během slyšení v říjnu jeden z vašich závazků, a cituji vás, navrhnu revidovaný eh, nový zákon o malých podnicích pro Evropu, ale Potom se tento dokument nestal součástí pracovního programu komise a v roce 2014 se hovořilo o tomto sdělení a e, vlastně mělo to tisíce reakcí. To je jasným znakem velkého zájmu. Dvě otázky. Proč e, se nedostal e, tedy zákon o malých podnicích na pracovní program malých podniků? A co podpora pro mladé podnikatele? Myslím, že evropské programy také málo podporují inovace. Mohla by komise podpořit sdílení poznatků, což je zapotřebí, máme-li propagovat i inovace v rámci malých, mladých podnikatelů. Děkuji vám, paní a kolega Galer. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám, paní eh, komisařko, chtěl poděkovat za to, že jste se zmínila o výzkumu v oblasti obrany a také co se týče eh, pilotních projektů, které jsem zahájil s kolegou panem předsedou Puskem a dalšími kolegy eh, i na plenárním zasedání a na výboru AFET. Určitě je potřeba podporovat výzkum v oblasti obrany i v rámci operací eh, SBOP. Eh, očekáváte, eh, že zkušenost s těmi pilotními projekty se nějakým způsobem pozitivně odrazí v těchto ak- přípravných akcích. Děkuji kolega Kelly, děkuji i já chci poblahopřát paní komisařce k jejímu entuziasmu, kdy chce dosáhnout svých cílů velice rychle a efektivně. Zde pohovořila o většině oblastí. S velkou radostí jsem slyšel, že um, podtrhla význam uh, kosmického výzkumu, ten je pro nás důležitý. Také hovoříte o TTIPu. Také já vidím veliký potenciál v dohodě TTIP a když nebudeme spokojeni s tou dohodou, tak eh, ji můžeme odmítnout. O tom přece dohody jsou. Proto jsem byl poněkud zmaten, že dvakrát zdůraznila eh, potřebu reciprocity v rámci dohody TTIP. Samozřejmě nikdy nepodepíš, nepodepíšeme TTIP, kde by reciprocita také nebyla součástí tématu veřejných zakázek a ona to zdůraznila ne jednou, ale dvakrát. Děkuji, kolego. A nyní paní Velner, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já mám otázku k digitalizaci. A sice eh, digitalizace je důležitým tématem, které protíná různé oblasti politik a může být důležitým stavebním kamenem industrializace Evropy, ale jen když v Evropě také budeme mít koherentní právní rámec, až ten konečně budeme mít. A a bohužel už mnohokrát se nám nepodařilo eh, uspět, mnoha komisařům se nepodařilo eh, uspět a dalším důležitým aspektem je digitální software a úspěchu nedosáhneme, když teď budeme mít místo jedné směrnice pro vnitřní trh dvě. Eh, pro malé a střední podniky je důležité, aby měli ideální rámec pro digitalizaci svého podnikání. A druhá stručná otázka, cíl 20 eh, podíl průmyslu, jak to chcete tedy zaručit ještě teď i s ohledem na trvalou udržitelnost a pracovní místa. Děkuji vám, pan eh, říká předseda, prosím dodržujte čas, paní Moody. Děkuji. Ano, naváži na to, co zde zaznělo, některé body, které zmizely. Eh, byla oznámena síť eh, podnikatelských andělů pro ženy podnikatelky, který měl být vytvořen v roce 2015 a mě by zajímalo, co s tím bude a kdy toto bude vytvořeno. Vítám eh, vaše vyjádření Eh, k té práci na eh, družicích a programech eh, Kopernikus a Galileo. Děkuji za aktualizaci informací o e, družicích. Rádi bychom viděli více transparentnosti k té revizi a e, kroků, které se učinily v návaznosti na ten nešťastný vývoj z Loňska a doufám, že budete souhlasit s tímto výborem a dalšími eh, poslanci tohoto parlamentu, že je důležité, aby v rámci industrializace se také investovalo do budoucnosti a aby byl také ochráněn horizont 2020. Děkuji a paní Kalas. Děkuji. Paní komisařko, součástí vašeho portfolia je i podnikatelství a vy jste se k tomu stručně vyjádřila. Já mám otázku, která se týká kultury podnikání v Evropě. Jak víte, Evropané se příliš nehrnou do rizika. Jak byste tedy chtěla prosadit změnu myšlení tak, aby lidé byli ochotni na sebe brát větší riziko, když zakládají své vlastní firmy a společnosti, tak, abychom měli více podnikatelů. Děkuji. Děkuji. Pan Zoidňo. Děkuji. Paní komisařko, já mám otázku, která se týká průmyslové politiky, energetická unie, digitální unie. To jsou naděje, které musí Evropa na poli průmyslu ještě eh, naplnit. Ale to je spojeno s náklady, které si vlastně nemůžeme dovolit. Jsou tady také náklady na společnost a ochranu životního prostředí. My potřebujeme odvětví, která jsou konkurenceschopná eh, bez toho, abychom byli nuceni eh, sociálně a ekologicky škrtat my potřebujeme oblasti jako třeba eh, inteligentní města a tak dále. To jsou dobrá eh, odvětví. Potřebujeme nové technologie a my máme také na starosti spolupráci s Japonskem. Eh, jde o posílenou energetickou účinnost, snižování emisí a já se chci zeptat, paní komisařko, jestli by byla možnost, abyste toto vy také podpořila v naší práci. A paní Vybacka. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já jsem ráda, že jste mezi nás přišla, že jste se zapojila, že jste tak spontánní. Mám otázku. Řekla jste, že eh, také jste činná na poli zadávání veřejných zakázek. Nedomníváte se, že zadávání veřejných zakázek by mělo být nástrojem, který podporuje uh, úroveň inovací pomocí ustanovení, která by eh, tedy stanovila, že inovace se dostanou do postupu zadávání veřejných zakázek. Tím způsobem by bylo možné posílit moderní průmyslový potenciál v Evropě. Děkuji vám, říká předseda a eh, místo předseda Patricia Hoyer. Děkuji, paní komisařko, za Eh, detailní prezentaci, kde jste se vyjádřila k různým aspektům vašeho portfolia. Eh, Evropa velice trpěla relokací a zdá se, že výrobní společnosti se zase vrací domů. Hovoříme o tomto návratu eh, pomocí anglického pojmu reshoring. V některých odvětvích je tento pohyb značně silný. Jaký na to máte názor? Myslíte, že je to významný jev a jak v takovém případě Evropa chce napomáhat návratu eh, našich průmyslových odvětví, třeba obovnictví. To je něco, čeho bychom se měli eh, všímat a podporovat to, protože každá eh, vlastně firma, která odejde, představuje ztrátu pracovních příležitostí v Evropě. A moje druhá otázka se týká sociální Evropy. Eh, hovoříme o sociální ekonomice. Neziskové společnosti, které nabízejí služby a výroba, která patří do evropské ekonomiky a přispívá k produktivitě. Představuje to nějakých 11 až 12 Bude to také patřit do vašeho portfolia? Děkuji a paní Sander. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste, paní komisařko, důraznila, a tam s vámi souhlasím, že je nezbytné vytvořit prostředí, které bude příznivě nakloněno investicím podniků z hlediska legislativního rámce. To je nedílná součást a také bych ráda uvítala iniciativu REFIT, tedy příprava takové legislativy, která bude eh, lépe přizpůsobena tak, aby eh, výrazněji pomohla podnikům. Evropská unie se samozřejmě v této souvislosti velice snaží vyvíjet velké úsilí, eh, jakým způsobem pak mohou členské státy pomoci v transpozici, protože někdy právě transpozice právních předpisů EU znamená naopak navýšení administrativní zátěže. To platí o některých členských státech, zvlášť, zvlášť o Francii například. Děkuji. And kolik Piper. A kolega Piper. Děkuji, pane předsedo. Eh, k hodnocení dopadů. 28. dubna dostaneme návrh komise eh, k lepší regulaci Komise takovým eh, způsobem zvláštním hodnotí tedy svou vlastní legislativu. Tady se zdá, že jsou náklady nízké, byrokracie téměř nulová a kompetence vždycky na evropské úrovni. Eh, to nás nijak nepřekvapuje, protože eh, zákony tvoří ti, kteří v zásadě potom hodnotí jejich dopady. Jak nezávislé, může být nové grémium pro lepší regulaci. Jak nezávislé by tedy podle vás mělo být, má-li hodnotit dopady a také náklady a v neposledním také subsidiaritu. Eh, nechá si toto komise eh, zase v ruce a nebo zvažuje skutečně nezávislé grémium? Děkuji, pane kolegu. A pan Mart- Martin, další řečník. Děkuji vám. Pane předsedo, paní eh, komisařko, vaše cíle jsou hlibé víceméně, ale chybí nám prostředky pro jejich realizaci. Chybí nám prostředky, protože, eh, jak jste řekla správně, jsme v celosvětové hospodářské soutěži, ale zároveň to nejsme my, který by, kdo by stanovoval společná pravidla. Konkrétně v dohodě té typ není eh, nastave systém podmínek tak, aby byly rovnoprávné. A co dělat proti eh, sociálnímu, environmentálnímu a daňovému dumpingu? A pokud jde o svobodu vytvářet Um, eh, roli evropských šampionů v některých oblastech, jako například Galileo a další, pokud by měla Evropa celý svět vést. Zatím tomu tak není. Eh, co udělat? Jakým způsobem pomoci? Například jak zajistit, aby eh, odborníci celosvětového formátu se uplatňovali právě v Evropě? Ehm, jakým způsobem tedy vytvořit evropský podnik takový, který by dokázal konkurovat na úrovni národní i celosvětové? světové a dokázal by se postavit čínské konkurenci. Jak si může Evropa také najít nástroje, aby toho dosáhla? Děkuji. And Madame Griffin. Paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Podnikatelství v Evropě ještě trpí velkým nedostatkem žen a řekněme, černožských etnik. Jakým způsobem budete chtít eh, tento nedostatek eh, zahladit, abyste umožnila veškerým eh, etnikům a minoritám se seberalizovat? Děkuji vám za tuto otázku. A nyní dám slovo paní komisařce. Děkuji za všechny otázky. Já se je pokusím nějak seskupit. K průmyslu. Mr. Um, Nica. Pan Nica. Tady byly tři hlavní priority tady v mém projevu, ale to jsem zase tady ztratila. Hodnotový řetězec nejprve. Pomoci evropským podnikům eh, zapojit se do globálního hodnota, hodnotového řetězce a potom transformace evropského průmyslu, co se týče digitalizace, eh, efektivity zdrojů, a další a potom zlepšení podnikatelského prostředí a podpora podnikatelského ducha. A tady máme ten program REFIT. Co se týče digitální vnitřní trh a geoblocking, všechny ty otázky, které jste zmínili v té digitální oblasti, eh, jsou součástí strategie digitálního trhu, ale je třeba říci, že Abychom zintenzivnili digitalizaci nejenom malých a středních podniků, potřebujeme digitální infrastrukturu a potřebujeme překonat znalostní bariéry eh, v jednotném trhu. Obě dvě ty otázky jsou stejně důležité a digitální vnitřní trh obě dvě tyto otázky budou, bude řešit. Já teď budu hovořit polsky. Já stále věřím, že jsme ještě nepřišli o veškerou konkurenceschopnost, ale myslím, že máme tedy za 5 minut 12, abychom eh, to ještě stihli. Souhlasím plně s výrokem, že některé pracovní příležitosti a některé eh, průmyslové obory přecházejí k malým a středním podnikům. To je celý balíček, o kterém hovořím. To se děje ve spolupráci s členskými státy, které pečují o vnitřní trh. My eh, od hovoříme se zástupci průmyslu, na základě těch debat jsme eh, vypracovali analýzu a snažíme se také v rámci nové legislativy na úrovni členských států i na úrovni Evropy, aby tedy veškerá legislativa byla prováděna, ale je potřeba také zkontrolovat, aby neškodila eh, podnikům a zvláště malým a středním podnikům. My chceme, aby eh, startupy eh, přežívaly, aby netrpěly nedostatkem eh, kapitálu a ty nové společnosti se potom stanou malými a střední podniky a potom rostou dál. Takhle to jde. Podniky nečekají a nestojí o granty, o darované peníze. To, co potřebují, je dobrý legislativní rámec bez zbytečného Eh, přehánění na vnitrostátní úrovni, nadměrného uplatňování. A když eh, se zakládají nové podniky, tak to je především na vnitrostátní eh, legislativě. Ale co se týče třeba produktů, jako jsou třeba chemické produkty, tak tady máme celoevropskou legislativu a když se potom tyto dva aspekty propojí, tak mají podniky velice těžký úkol, chtějí-li se nějak rozvíjet. Takže tomu my se budeme věnovat, na tom budeme pracovat protože se tomu chceme věnovat. Není to v pracovním programu eh, komise, ale to neznamená, že to nebude součástí naší práce. My analyzujeme tu odezvu, kterou jsme dostali eh, do prosince, schromáždíme nové nápady, nové, eh, nová opatření, to je také v odpovědi na tu předchozí otázku a prezentujeme první odezvu nebo první závěry během červnové rady o konkurenceschopnosti. A ještě odpověď paní Dali. Souhlasím s tím, že Erasmus je dobrým nástrojem k podpoře inovací. na straně mladých podnikatelů. A ještě znovu k dohodě TTIP. Já vím, že ty veřejné zakázky v rámci typu, že to je obtížná kapitola, ale já jsem hluboce vnitřně přesvědčena, že když se nám nepodaří dohodnout na stejných pravidlech pro obě dvě strany, tak tím utrpí nejenom malé střední podniky, ale celá naše ekonomika. Všechny ty vaše poznámky o tom, jak by neslavně mohl TTIP skončit, k tomu by všemu mohlo dojít. Já sama zodpovídám za oblast veřejných zakázek a můžeme postupovat velice rozhodně. Co se týče účasti žen, jako jsou podnikatelští andělé, podniky, které zakládají ženy, Na tomto stále ještě pracujeme. Závěry budou hotovy do konce letošního roku, takže odpověď je do konce tedy roku 2015, to znamená za sedm měsíců. About the satellite. Pokud se týká družic, a e, co se tam nepovedlo? Mm, my jsme ukončili e, šetření a byly zjištěny závažné technické problémy a vyvíjíme veškeré možné úsilí pro to, aby zmíněné družice se mohly opět vrátit na oběžnou dráhu. A já jsem požádala o audit celého systému. E, tedy jednám o tom, jak s agenturou pro Galileo Eh, protože si myslím, že to je obrovská šance pro evropskou ekonomiku, o kterou bychom neměli přijít jenom v důsledku některých chyb a přehmatů. Ehm, kultura, podnikání, podnikatelská kultura. Já jsem právě včera hovořila se zástupci podnikatelů i na toto téma mimo jiné a všichni hovořili v podstatě jedním hlasem. Ano, e, to se dostane také do našeho programu, nevím, zda se nám to za pět let nebo za deset let podaří. E, uvidíme. Evropská společnost samozřejmě e, zažívá velký strach, řadu obav, také se obává z vytváření vlastních podniků a já se domnívám, že právě toto samozřejmě musí být neustále zdůrazňováno, musí to být součástí podnikatelské kultury. Je to ale také obtížné, protože je to něco, co je součástí naší povahy. A možná tedy je důležité, aby toto bylo nejenom zakotveno v nějakém eh, zákoně o malých podnicích a aby se to odráželo v našich konzultacích, ale aby to bylo také součástí dovedností, eh, které jsou požadovány. Mělo by to být součástí vzdělávacího systému a samozřejmě musí být také zdůrazněno to, co jsem řekla na úvod. Administrativa nevytváří pracovní místa. Pracovní místa vznikají v průmyslu, přímo v podnicích. A to je samozřejmě něco, eh, co musíme neustále zdůrazňovat. My se v Evropě velice držíme eh, toho stabilního systému, stabilních pracovních míst, stabilního života. Držíme se toho mnohem více, než se toho drží v jiných částech světa. Pokud jde o koncepci Smart Cities, tak na tom pracujeme A je to samozřejmě také důležitý bod eh, v oblasti energetické unie, Ehm, a na základě také své předchozí práce toto považuji za velice důležité a domnívám se, že by to mělo začít také se systémem e, smart transport, tedy s inteligentní dopravy, ale nemělo by to tam skončit, mělo by teprve od toho se odvíjet rozpracování zbytků koncepce smart cities a ehm, já souhlasím s paní Gubackou e, v té souvislosti, že inovace by eh, měli eh, a jsou de facto eh, velice důležitou cestou ku předu. Nechci samozřejmě členským státům vnucovat nějaké řešení, ale že určité, určitý systém deter, digitalizace, modernizace některých typů podnikání by měly být součástí veřejných výběrových řízení, že by měly sehrávat důležitou úlohu právě proto, eh, že sehrávají důležitou úlohu v některých členských státech. V některých členských státech fungují veřejné zakázky velice dobře a dokonce přístup malých a středních podniků na trh veřejnými zakázkami je mnohem lepší než jinde. A eh, na to bychom se měli zaměřovat. A My e, také k panu Píprovi ještě chci říct, já si musím teď připomenout, Já samozřejmě nejsem tím, kdo by si myslel, že e, bych propagovala jenom biznis, nikoli e, státní službu, ale musíme naslouchat podnikům a diskutujeme Eh, s komisařem Stegerem o určování konkurenceschopnosti. Jak tedy lépe toho využít k lepší regulaci, protože samozřejmě ne všechny sektory eh, a ne všechny státy jsou stejné. Protože samozřejmě Mm, pokud má někdo znalost jenom um, z institucionální, nemá třeba dostatek znalostí k tomu, aby dali lepší obsah eh, ve lepší regulaci. A právě v této souvislosti si musíme uvědomit, že se zástupci všech sektorů, všech společností Ehm, zástupců velkých společností a podobně, si musíme uvědomit, eh, že eh, situace v Evropě tedy vypadá takto. A ještě zmínka o dumpingu tady padla. Já jsem přesvědčena, to je odpověď panu Marténovi, že Evropa musí být konkurenceschopná a nikoli nižskými náklady nebo horší kvalitou. Musíme se odlišit v lepší kvalitě inovací. A samozřejmě toto je něco, co jsme eh, vždycky zdůrazňovali před mnoha lety, když jsme stanovovali svoji pozici na celosvětovém trhu. A samozřejmě Spolu s komisařkou Vestagerovou pracujeme na souboru pravidel pro zvýšení konkurenceschopnosti, ale to je více-méně jenom jiný pohled na stejnou problematiku. Když hovoříme o výzkumu a inovacích, když hovoříme o realizaci průmyslových projektů, jako například projektů pro inovativní eh, využití energetických zdrojů, energetickou účinnost, tak to je něco, co znamená že jakoby naše eh, průmyslová odvětví by měla nižší nákladu na produktivitu. A to eh, ale eh, neznamená, že konkurujeme nižšími náklady. My nechceme a nebudeme nikdy konkurovat nízkými náklady na pracovní sílu. To se Evropy netýká. My se musíme snažit zlep odlišit v inovaci, výzkumu, kvalitě tam eh, mohou naše produkty být lepší a de facto i eh, levnější nebo dostupnější. Já myslím, že to byla skvělá věta eh, pro schrnutí našeho úsilí. Omlouvám se, že jsem vás trošku utnul, ale máme určité spoždění a jak víte, čeká nás ještě setkání s komisařem Hillem za pár minut. Mohu jenom uzavřít Omlouvám se, jenom k sociální ekonomice, já jsem to ještě nezmínila, pro mě osobně to má také velký význam. To je část ekonomiky, kterou považuji za velice prospěšnou pro ty osoby, které eh, těžko naleznou pracovní místo. Právě vytváření vlastních sociálních podniků, to je něco, co může velice pomoci. Myslím si, že právě experti na sociální ekonomiku Eh, se budou věnovat tomu, co lze nabídnout do budoucna. V této souvislosti připravujeme celou řadu setkání, velkou konferenci a my tedy sociální ekonomiku máme na zřeteli, nezapomínáme na ní. Děkuji mnohokrát, děkuji za odpovědi, za vaše vysvětlení a chceme zůstat v úzkém kontaktu s vámi, pokračovat ve strukturovaném dialogu, jak říkáme. A mám pro vás ještě další informaci. Paní komisařka Věnkovská poslala návrh do výboru ITRE na uspořádání společné půldenní akce v roce 2015 v týdnu 26 a ten se bude věnovat vizím a implementace Evropské průmyslové agendy. A navrhovaná akce také bude v souvislosti s připravovanou publikací kterou komisařka Běnkovská ohlasila na Radě pro konkurenceschopnost v březnu a to zdůrazňuje hlavní prvky eh, průmyslového programu, včetně tedy um, cestovní mapy. A dnes dopoledne koordinátoři akceptovali hlavní myšlenky, připravíme zasedání, půldenní konferenci nebo seminář a to bude 22. nebo 23. Eh, června budete včas informováni o přesném datu i programu připravovaného semináře. Děkuji vám, paní komisařko, jak za vaši návštěvu, tak za návrh uspořádat tuto společnou akci, kde budeme mít příležitost nejenom se setkat s vámi, ale také s ministry, ministry hospodářství z Lotyšska, protože stále máme lotyšské předsednictví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 Um, vítejte v Evropském parlamentu, vítejte, pane komisaři, na půdě našeho výboru. Eh, a vzhledem k tomu, že si nevzpomínáme zatím na žádné slyšení, protože vy jste měl slyšení s jinými výbory, nikoli eh, s naším, proto eh, těm ostatním trochu závidíme a měli bychom začít diskutovat o zelené knize, o unii kapitálových trhů. Vyslechneme si vaše vystoupení, pane komisaři, vzhledem k tomu, že odpovídáte za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů. A jde o strukturovaný dialog obecně vzato. Ale v tomto případě nás čeká velmi konkrétní téma, nikoli strukturovaný dialog o všem možném, ale e, o tématu, které je velice důležité pro nás všechny. Tato zelená kniha odstartovala tříměsíční konzultaci, e, která byla předložena 18. února a odstartovala tříměsíční e, kolo konzultací, kde se konzultují tedy Evropská komise, Evropský parlament, členské eh, státy, kapitálové trhy a pokud jde o výsledek, alespoň jak my tomu rozumíme, komise na základě toho vytvoří prioritní akce pro vytvoření účinné unie kapitálových trhů eh, a to je tedy něco, co nás nesmírně zajímá, protože je to velmi důležité a zajímavé téma. A výbor ITRE odpovídá také za podnikání, průmyslovou politiku, eh, vesmír, malé a střední podniky. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám. Ehm, děkuji za pozvání. Já, že eh, Unii kapitálových trhů nebudu moci rozšířit až do vesmíru, ale rozhodně podnikání tam zahrnuto je a celá řada dalších aspektů, které jste zmínila. Když místo předseda Tajany navrhl při našem setkání před pár týdny, že bych měl přijít oslovit váš výbor, tak jsem toto pozvání přijal velmi rád, protože jsem chtěl slyšet přímo od členů výboru ITRE, Eh, na základě úzkých vztahů a eh, výrazného zájmu o podnikání eh, v Evropě a o evropskou infrastrukturu. Začnu tím, co je zcela zřejmé. Vytváření silnějšího, kap, silnější unie kapitálových trhů není cílem samo o sobě je to cesta k naplnění smyslu a tím smyslem je posílit tok investic do evropských podniků, do evropské infrastruktury a poskytnout více příležitostí pro středatele, pro investory, aby se napojili na růst. A tím, že pomůžeme navýšit investice, usnadníme podnikům růst. Jsme přesvědčeni, že to pak pomůže celé evropské ekonomice růst. Vytváření Unie kapitálových trhů patří ke třem projektům kapitálových trhů, které komise připravuje. Je to také součástí našeho obecného úsilí posílit růst a vytváření pracovních míst, vzhledem k tomu, že máme investiční plán 315 miliard eur, eh, na něm se kolegovi Katajnenovi daří dosahovat dobrého pokroku. Jak jistě všichni víte, ministři financí institucí eh, schválili 10. března vytvoření Evropského fondu pro strategické investice. Některé členské státy eh, vytvoří již zásadní příspěvek do fondu a také se těšíme také na zprávy z výboru Watch a Econ z 20. dubna a pak na rozpravu eh, na plenárce červnu a dobře víme, že aby se nám podařilo naplnit naši ambici, tedy aby fond eh, do podzimu běžel, budeme potřebovat velice aktivní spolupráci spolu zákonodárců. A také víte, že ten investiční plán by měl být podporou investic eh, v Evropě, ale aby to nebyla jenom taková jednorázová injekce, eh, ale aby měla také trvalý dopad na situaci v Evropě musí být změna trvalá a právě proto uvažujeme o Unii kapitálových trhů, což vnímám jako klasický projekt jednotného trhu pro všech 28 členských států. Volný pohyb kapitálu. To je samozřejmě jedna z čtyř hlavních zásad, na níž EU stojí. E, již víc než 50 let od římské smlouvy však do nynějška nemáme plně fungující jednotný trh. Trh zůstává rozdroben víceméně po hranicích jednotlivých států. Domníváme se tedy, že cena za pokrok by mohla být zásadní tedy investice by mohla, eh, investice by mohly lépe připlout do Evropské unie, vytvářet lepší příležitosti pro malé a střední podniky, to je něco, co také eh, Spojené království velmi zajímá, také to pomůže přivést investice na infrastrukturní projekty, dlouhodobé investice a také eh, pro obecný růst hospodářství a obecně pro průmysl. Také to umožní rozložit riziko účinněji a vytvoří nové příležitosti pro podniky přes hranice a také zlepší lepší hospodářskou soutěž, nabít největší příležitosti bankám a středatelům, aby si eh, šetřili, spořili na eh, důchod, což má zásadní význam, pokud chceme také eh, se odvážně postavit velké demografické výzvě, před kterou Evropa stojí. Jakým způsobem k tomu přistupovat? Nejprve chceme identifikovat a pak odstraňovat překážky, které v současné době stojí mezi společnostmi a pro projekty na straně jedné a finančními prostředky, které zatím chybí. Chceme odstranit bariéry, které jsou mezi investory na straně jedné a investičními příležitostmi na straně druhé. A chceme nalézt cesty, jak tyto eh, fondy směrovat eh, efektivněji. A to je proces, kterému se teď věnujeme v souvislosti s konzultacemi zelené knihy. Jde o něco, co bude doplňovat bankovní financování, nebude jej rušit, není to útok na banky. Uvědomujeme si, jak důležitou úlohu sehrává bankovnictví v ekonomice a jak výrazně přispívá také do života místních komunit. A banky i nadále budou velmi důležitým distribučním kanálem pro financování trhu. Nicméně se domnívám, že eh, má smysl diverzifikovat vlastní systém. Kdybychom pouze spoléhali na bankovní financování, jak jsme se poučili v minulosti, tak bychom um, um, mohli utrpět, pokud dojde uh, ke kontrakci, k poklesu v sektoru bank. A my chceme takové riziko rozložit, což z hlediska finanční stability je také velmi logické. Samozřejmě zaznamenáváme velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi z hlediska úrovně růstu, nezaměstnanosti a obtížemi, s nimiž se podniky setkávají v přístupu k finančním prostředkům. A také různé země mají různé tradice financování. V některých zemích víme, že společnosti spolehají na finance od bank, zatímco jinde se financují podniky spíše z kapitálových trhů, z obligací a podobně. A samozřejmě nenabízíme nějaký jednotný recept pro všechny, ale i v těch zemích, které mají silné bankovnictví a silné hospodářství, nově vznikající podniky, startupy s vyšším rizikovým profilem uvádějí, že je pro ně obtížné sehnat finanční prostředky a podle toho, v jaké fázi vývoje se zrovna nacházejí, malé a střední podniky potřebují přístup k různým zdrojům financování pro růst. A setkáváme se s příklady evropských podnikatelů, kteří mají skvělé nápady a ty pak odnesou do do Spojených států, prostě proto, že tam klima financování je mnohem přístupnější, mnohem snažší přístup k financím a já bych rád, aby podniky měly větší šanci rozrůstat se eh, právě tady a tady v Evropě také se rozvíjet růst a zaměstnávat nové lidi. Nechceme pouze kopírovat americký model, potřebujeme taková řešení, která jsou vhodná pro Evropu, ale myslím si, že v některých oblastech bychom měli být také otevřeni a ochotní se učit. Pokud se podíváme například na trhy rizikového kapitálu, kapitálu. Eh, vidíme, že u nás eh, není taková hloubka jako v eh, Spojených státech. Kdyby tomu tak bylo, tak bychom měli 90 miliard financování navíc mezi lety 2008 až 2013. Proto si myslím, že by bylo logické se pokusit otevřít další kanály financování a to pomůže všem, jak bankám, jako potenciálním prostředníkům financí na trhu, investorům, díky dalším investičním příležitostem, pomůže to také společnostem, které pak budou mít mnohem širší výběr alternativ při přístupu k finančním prostředkům. Zatím jsem pozitivně vnímal eh, přijetí myšlenky vytvoření Unie kapitálových trhů, dokonce i z těch eh, členských států, kde jsou kapitálové trhy méně rozvinuté. Samozřejmě jednotný trh není nějakým eh, magi- kouzelným proutkem, který by vše najednou změnil. Naopak bude potřeba celá řada opatření, která vznikají od spoda a právě proto začínáme tím, že po podporujeme eh, pragmatický, postupný přístup, analýzu situace a právě proto jsem se také chtěl setkat s vámi, abych si vyslechl vaše názory, protože eh, k těmto konzultacím, připomínkovým řízením my se snažíme přistupovat tak, abychom tyto připomínky zapracovali eh, do dalšího vývoje tohoto projektu který je dlouhodobý, jak už pan předseda správně řekl, ale zároveň k němu musíme přistupovat jako k projektu neodkladnému. Již se nám podařilo poukázat na několik oblastí, kde se nám podaří eh, a daří již eh, časný pokrok. Zmíním ty oblasti, kam zaměřujeme svoji pozornost. Právě tam by měly mít třeba malé a střední podniky eh, lepší přístup k financím. Za prvé, důležité je eh, opět rozjech trh eh, sekuritizace, aby bylo možné na základě rozvah podnikům umožnit lepší půjčky, abychom se nemuseli vracet k těm rizikům, zajištěním rizikovými hypotékami, jak jsme se poučili z krize. Tedy sekuritizace tak, abychom vybrali ehm, kategorii standardizovaných a jednoduchých produktů, které lze snadno zajistit. To podporuje jak e, Evropská centrální banka, tak Bank of England a probíhají také konzultace, že, něco podobné, že se tedy připravuje podobný dokument jako e, dokument zelené knihy. Tedy sekuritizace finančních prostředků pro malé a střední podniky podniky se rozjíždí zatím pomalu, zatím je na úrovni poloviny objevy dostupné před krizí. Pokud bychom tuto oblast rozjeli bezpečně na alespoň poloviční úroveň oproti období před krizí, mohli bychom získat navíc asi 20 miliard euro oproti současnému stavu. Také se chceme zaměřit na směrnici související s vstupem na burzu, tak aby byla jasná pravidla pro kotaci na burze pro podniky. Této souvislosti zkoumáme stávající legislativu. Já se také velice těším na praktické podněty od vás, jak situaci zlepšit. Eh, také se zaměřujeme na problém IPO, tedy Initial Public Offerings, tak aby se eh, rozšířila nabídka rizikového kapitálu právě pro malé a střední podniky, pro ty startupy. A proto vítám také eh, výsledky jednání, kterému předsedal pan Debakr, věnovaný právě eh, tomuto uvedení na veřejné trhy na Initial Public Offering. A to je eh, něco, co také může výrazně pomoci evropským společnostem a zvýšit jejich potenciál pro vytváření pracovních míst. Také bychom měli věrové informace lépe zpřístupňovat investorům, aniž bychom je zatěžovali administrativně příliš. Zároveň bychom měli zvažovat, jakým způsobem posílit ekosystém systém pro rizikový kapitál, eh, včetně těch eh, business angelů a rizikového kapitálu. Také jsme uvažovali, jak toto propojit se sociálními podniky. Zatím se to postupně daří šířit, ale jsou tady zatím ještě velké rezervy v růstu předpokládáme, že bude celá řada bariér, které zatím brání širšímu použití těchto metod. Ale myslím si, že pokud se podaří zvýšit eh, počet eh, účastníků na trhu, tak bude možné tímto způsobem se dále rozšiřovat. Já si myslím, že ehm, právě eh, Unie kapitálových trhů umožní také zlepšit obchodní potenciál společnosti. To je něco, za co všichni bojujeme. Pomůže to společnostem dostat se k finančním prostředkům, které potřebují z celé EU. Malým a středním podnikům to také umožní tedy lépe získat finance, které potřebují, umožní to lidem spořit na důchod, na budoucnost. Bude tedy existovat širší škála dostupných investičních příležitostí a zároveň to přitáhne investory do EU z celého světa, protože ti budou vědět, že investice, které učiní zde, budou bezpečné, stabilní a efektivní. Zatím připravujeme další kroky na polovinu května. Chceme slyšet slyšet názory samozřejmě národních parlamentů, zástupců podniků, nevládních organizací, ale také chceme vyjádření od finančního kterou ve všech 28 členských státech, protože celé jistě to musí být projekt pro všech 28 členských států, eh, které také uvidí přínos tohoto projektu. Já se velice těším na eh, podněty, praktické eh, podněty i určení bariér, které bychom měli překonávat. A nakonec bych ještě rád zmínil, že růst nevytvoří politici. Růst, který Evropa potřebuje, nevychází od politiků. Toho dosáhnou občané Evropy voliči, podniky, společnosti, které inovují, které jsou ochotny riskovat, které expandují na nové trhy, které vytváří pracovní místa. Ale jsem přesvědčen, že Unie kapitálových trhů může být přínosem v zajištění příznivějších podmínek pro růst. A jak jsem řekl, kampaň, kterou připravujeme, musí být kampaní společnou, proto se velice těším na podněty a návrhy členů tohoto výboru. Těším se na dnešní diskusi, ale také doufám, že budeme i nadále úzce spolupracovat v nadcházejících měsících a letech. Děkuji vám. Eh, děkuji, pane komisaři, bylo to velmi zajímavé. Ehm, dobře si uvědomujeme, že volný pohyb kapitálu není novou myšlenkou, ale, jak jste uvedl, zatím to nefunguje tak, jak by ehm, mohlo nebo mělo, protože ehm, jsou tady problémy, na, pokud jde o národní hranice, takže musíme nějak začít. Z našeho pohledu je to tak, že Investice do toho, co je tak velmi důležité pro naše aktivity, eh, tedy pro každou ekonomickou aktivitu, to, to by bylo zajímavé, nebo je to důležité. Pan Tajány má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, že jste přijal můj návrh zabývat se otázkou zelené knihy o kapitálové eh, unii nebo unii kapitálových trhů. Eh, průmyslová politika, politika podniků nemůže být provozována bez přístupu, bez otázky přístupu eh, k finančním prostředkům. Už to zaznělo na burze. Je vždy důležité, jaké jsou finanční nástroje, otáz- odpověď na to byla vždy pozitivní. Ovšem, investoři mají obavy investovat v Evropě. Tento kapitál musí být k dispozici. Není možné, aby se eh, firmy obracely třeba do Japonska nebo do USA. Je potřeba investovat v Evropě musí být eh, poskytnut kapitál, který je velmi důležitý pro malé a střední podniky, které eh, jsou problémem dotčeny více než jiní. Eh, pokud jde o unii kapitálových trhů, ano, tam je potřeba zjednodušit pravidla, protože byrokracie je jedním z častých problémů. Musíme také pracovat na tom, aby přístup k úvěrům pro malé a střední podniky byl vylepšen. Abychom dosáhli tohoto cíle, je nutné, zkvalitnit eh, rizikový eh, kapitál, rozpočet Evropské unie. V této souvislosti eh, zaznělo, že jsou tady snahy podporovat rizikový kapitál. Stávající legislativa však musí být přizpůsobena požadavkům malých a středních podniků. Já si myslím, že když nabít, má být sladěna nabídka a poptávka, tak je třeba poskytnout lepší informace. Vy jste to již uvedl. Je důležité, aby zejména malé a střední podniky získaly více informací a aby přístup k těmto informacím nebyl složitý. Nesmí tam vznikat další byrokratické překážky. A finanční svět musí mít také více informací o malých a středních podnicích, tak aby byla odstraněna nedůvěra. Velmi často investoři nemají důvěru v malé a střední podniky. Musíme tedy překlenout tento nedostatek informovanosti. Myslíte si, že je nutné nalézt řešení pro tyto problémy tím, že zajistíme, že podniky tedy dostanou dostatek informací o investorech a i investoři budou mít představu o tom, jaké jsou podmínky eh, v Evropě a podmínky evropských eh, podniků. Pan Marta. Děkuji, pane komisaři, za eh, vaše vystoupení. My opravdu hledáme nástroje, které by pomohly financování malých a středních podniků, aby měly lepší přístup k finančním prostředkům. A tady již existují určité nástroje, to jsou banky. Já bych vás se chtěl zeptat právě na roli bank. Například ve Francii je to tak, že tady je celá řada malých podnikatelů, kteří mají obrovské potíže získat v bance eh, úvěry nebo financování. Eh, většinou eh, by se jednalo částky 100 000 euro. Takže tady bychom se nad tím měli zamyslet. Neměli by se zapomínat na to, že my jsme za, e, zachránili e, banky, spoustu jsme jim toho ušetřili, takže tady by banky se tady také měly chopit své zodpovědnosti. Děkuji, slovo má kolega Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Já jako kolegové velmi vítám vaši návštěvu, pane komisaři, a řekl jste mnoho eh, věcí, které často se prolínají tady v tomto výboru protože eh, rozvoj průmyslu a malého a středního podnikání je vždy skoro úměrou spojen eh, s možností přístupu k kapitálu eh, k možnosti financování různých velkých i malých projektů. Tady není rozdíl. To, co je určitě velmi důležité, a vy jste to zmiňoval, a my tady to mnohokrát již zaznělo ve výboru, je rizikový kapitál, který je ve srovnání Evropa Amerika je v opačném poměru. Amerika právě ve vědeckých a inovačních projektech velmi předbíhá Evropu tou mírou eh, rizikového kapitálu, který kterou má odvahu do tohoto pustit. A my o tom vždy velmi, a tento výbor vždy podporoval eh, větší míru rizikového kapitálu, akorát ehm, nějak to neumíme v Evropě, nějak skoro administrativou jdeme vždy opačným směrem i když ten zájem je velký už u takových projektů jako velký projekt horizon 2020, velký problém s administrativou. stejně tak eh, jste zmiňoval o důchodových systémech které mohou se stát velkým zdrojem investic ale mnohé státy se potýkají neustále jak takovýto důchodový systém otevřít a spíš se, eh, spíš se objevují pořád průcho, eh, systémy průtočné ty které neustále eh, se s tímto potýkají. jakou máte představu jak probourat tuto administrativní bariéru protože v tom je velký problém v rámci eh, mnoha systémů. myslím že tady v našem výboru vždy eh, budete mít velkou podporu při otevření rizikového kapitálu a hledání kapitálu pro zvýšení konkurenceschopnosti a inovačních technologií and colleague. Děkuji, slovo má pan kolega Botikofer. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, pokud jde o zelenou knihu, musím říci, že jsem byl eh, do jisté míry překvapen tím, že se některým věcem nevěnuje. Například nikde v zelené knize nenalézám nic o tom, že kapitálové trhy by měly podporovat udržitelnost. Zatím jsem si myslel, že, jsem, že tu celou věc chápu tak, že toto je jeden z cílů eh, naší ekonomické politiky eh, v Evropské unii, nebo vůbec té unie kapitálových trhů. Různí eh, finanční aktéři se tady, tady hýbají v této věci, jako UNEP. Komise společně s UNEP vytvořila eh, eh, skupinu eh, pro finanční efektivitu v oblasti energií. Proč to tam nezmiňujete? Potom uhlíková bublina, jedna miliarda euro je právě ve vysokouhlíkových aktivech, když se podíváte na pojišťovnictví a mm, mm, průmysl fondu a tak dále a tam to není vůbec uvedeno. Asi jste si eh, všiml, eh, že guvernér eh, evropských bank a také pan Draghi veřejně uvedli, že si myslí, že tato věc si zaslouží pozornost. Za třetí, a to je asi to nejzásadnější, digitalizace tam má opravdu velmi marginární eh, roli. Je to tam eh, pouze jaksi nenápadně uvedeno jako jakýsi nástroj, to je směšné, nástroj, který má umožnit eh, elektronické hlasování akcionářů. A já si myslím, že to, když se podíváte na digitalizaci a bankovní průmysl, tak, tak to není přiměřené. Podívejte se na Google, Apple a na další já si myslím, že tradiční bankovní eh, odvětví je velmi ohroženo, hrozí, že bude opravdu smeteno eh, těmito novými eh, konkurenty. A tato důležitá věc není zmíněna ve vaší zelené knize. To je opravdu zarážející. Opravdu si myslím, že nám tady něco utíká. Další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Mám několik otázek, velmi konkrétních. Ovšem předtím bych ještě ráda sama něco poznamenala. Jsem překvapená, když tady zaznívá, že v Evropském parlamentu eh, neděláme žádnou politiku v této věci. Eh, já si myslím, že je to naopak, že toto je přece jeden z našich nejdůležitějších úkolů. A potom eh, tedy mé otázky. Souvisí s malými a středními podniky. Ehm, eh, celý, eh, v celém hospodářství, jsou důležité na střední podniky a jsou financovány tedy bankami a tam opravdu naráží na velké problémy. Tyto podniky přece potřebují veřejné investice a ne spekulační eh, finanční produkty. Malí eh, podnikatelé se nechtějí eh, proměnit na subjekty nebo, nebo na, na Eh, tedy subjekty, které se zabývají eh, spekulacemi na finančním trhu. Takže je potřeba poskytnout jim úvěry a investiční programy. A já mám tři otázky. Dnes jsme slyšeli, že pokud je o malé a střední podniky, potřebují stabilitu pro finance a ty um, burzy jsou přece velmi volatilní, tak jak by mohly podporovat malé a střední podniky, jak eh, ty se eh, na tom mohou na tom finančním trhu pohybovat. Každý přece není expertem na finanční trhy. Přihledli jste k tomu, že tady jsou různé zprávy eh, účetních dvorů v Evropské unii, kteří říkají, že takové partnerství by daňových, daňové poplatníky vyšlo poměrně dost draho. Děkuji pane předsedo, pane Hille. Mám poměrně naivní otázku, ale přesto ji chci položit. Přístup k eh, bankám, ke kapitálu, vy eh, se tedy tím zabýváte téměř každý den. Řekl byste, že FSI na e e, ně má nějaký dopad. My tady vytváříme nástroj, který má odblokovat soukromý kapitál a já si kladu otázku s ohledem na to, co říkali kolegové, jaké jsou tady problémy e, pokud je o malé střední podniky a jejich přístup ke kapitálu, ale netýká se to jenom malých a středních podniků. Můžete se vyjádřit o e a potom ještě nepřímo e, pomohlo by, kdyby se bankovní odvětví chovalo jinak. A potom e, dále. Když jsem byl v komisi, tak tam to bylo jinak a já bych se na vás chtěl obrátit jako na člena kolegy a vy jste zmínil celou řadu věcí, které jsou ve vašem portfoliu, ale v podstatě je tam i ta interakce s dalšími. A Eh, slyšeli jsme tady eh, také paní Běnkovskou, byla tady před eh, několika minutami a bavili jsme se o malých a středních podnikcích, kteří začínají svou aktivitu a o jejich přístupu ke kapitala, kapitálu. A my, eh, my tyto potenciální začínající podniky ztrácíme kvůli špatnému přístupu ke kapitálu. Mohl byste mi říct, jak vy to vnímáte jako člen kolegia? Jak byste mohl přispět k tomu nejenom v rámci vašeho portfolia, abychom vyřešili tu otázku startupů? A potom eh, podobná logika, administrativní břemeno, vy jste se toho eh, trochu dotkl a já s vámi plně souhlasím v této věci. Vy jste se ovšem podle mě díval spíše do budoucnosti, že bychom eh, tady měli regulovat to administrativní přeměno. A mě by zajímalo, co ve vašem portfoliu dnes můžete řešit eh, v oblasti administrativního břemene tak, aby to opravdu mělo nějaký efekt. A potom eh, další věc, řekl jste, a já samozřejmě chápu ten přístup, že bychom měli integrovat trhy krok za krokem na základě solidních analýz. Uvedl jste určitou prognózu, co byste v dohledné budoucnosti mohl udělat. A mě by zajímalo velmi neformálně, jak daleko byste byl ochoten zajít v příštích letech, pokud jde o to, že USA ty jsou jedničkou eh, na tomto trhu. U nás to tak úplně není. Mě by zajímalo, co si myslíte, Eh, že byste mohl udělat za kroky v nejbližší době. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady skutečně hovoříme o jednom ze zásadních problémů pro malé a střední podniky. Donívám se, že mnozí kolegové tady vynesli důležité otázky. Pan kolega Tajány například eh, zmínil eh, jeden zásadní aspekt, nechci to opakovat, eh, co tady zaznělo, chtěl bych pouze něco doplnit. Chtěl bych se zeptat, jestli by možná nebylo dobré um, promyslet otázku Bazilej, Tady je také velké břemeno pro malé a střední podniky a mikropodniky a tady mám na mysli především tu část, která se týká rizik a nakládání se riziky to jsou věci, které působí problémy zdravým podnikům, ale samozřejmě jiným podnikům ještě větší problémy. Potom transparentnost ratingu, tak aby rating byl efektivní. Tady by to vše mělo být transparentnější i pro malé a střední podniky. Podnikatelé by měli mít představu o tom, nebo měli by vědět, jak vypadá je, jejich rating a z čeho vychází. Nemělo by to být něco, co mu zkrátka sdělí banka a řekne, že kvůli tomu tedy nedostane úvěr případně. Další řečnice, děkuji, pane předsedo. E, děkuji vám za to, co jste řekl o zelené knize a e, k Unii kapitálových trhů. Řekl jste něco velmi zásadního a to, že e, chcete identifikovat a odstranit problémy, překážky pro volný pohyb kapitálu mají být peníze usměrněny, zelená kniha má přinést také určité doplnění k financování prostřednictvím bank. Ty překážky jsou známé, je to eh, příliš velká regulace, eh, hovořil se tady o, Bazilize, Bazileji, eh, Další důvody nemusíme zmiňovat, jsou známy, potom přístup malých a středních podniků k úvěrem, rům, a chybějící rizikový kapitál je tady mezera asi 90 miliard euro, když to srovnáme s USA. Eh, horizontu roku 2013. Na toto téma rizikového kapitálu v Berlínu proběhla konference, kde se zjistilo, že sice jsou malé střední podniky v Evropě, to je pro nás velmi důležité, ano, opravdu tyto podniky eh, malé a střední jsou také eh, těmi no, vůdčími subjekty v určitých drobných odvětvích, Eh, takové podniky existují, ale nejsou tady téměř žádné začínající malé podniky, protože ty se přesouvají spíše do USA, protože tam naráží na mnohem lepší prostředí, především na rizikový kapitál. Mě by tedy zajímalo, jaká opatření je možné přijmout, co v rámci Unie kapitálových trhů chcete navrhnout, aby se eh, odstranila ta propast mezi USA a Evropou v oblasti rizikového kapitálu a tohoto financování. Děkuji. Všechna vystoupení byla jménem politických skupin a teď dáme slovo jednotlivým řečníkům a první má slovo paní Niebler. Děkuji, pane předsedo. Sedím tady. Pane komisaři, děkuji vám za vaše vystoupení a za předložení zelené knihy. Eh, k Unii kapitálových trhů. Vítám to, že jste tu knihu předložil, a to proto, že chovám naději, čím více sjednotíme kapitálové trhy, čím více budou zjednodušena pravidla, tak tím více se nám podaří generovat investice do členských států a opatření v oblasti infrastruktury budou lépe financována, bude zde více investicí. A proto je dobré, že v rámci vašeho portfolia vysíláte tyto pozitivní signály v tom smyslu, že investice pro malé a střední podniky eh, tady budou, je to pro ně velmi vítané. Mám dvě otázky, jedna se týká investic. Jeden kolega tady hovořil o Bazileji 2, Bazileji 3. Já jsem chtěla ještě hovořit o Solvenci 2, já jsem z Míchova a u nás je to vlastně jedno z největších evropských stanovišť pro pojišťovny a vždy se hovoří o tom, že těmto pojišťovnám eh, nechybí eh, likvidita a prostředky, ale obávají se, že na základě Solvency 2 jakákoliv investice bez ohledu na to, jak vysoké je riziko, musí být podložena vlastním kapitálem máte eh, záměr Solvenci 2 nějakým způsobem rozvolnit, eh, nebo nic takového neplánujete? Pokud ne, tak bych vás chtěla dnes povzbudit k tomu, abyste návrhy tímto směrem předložil. A jakožto zpravodajka v oblasti eh, rodinných firm v Evropě se zamýšlím nad našimi podnikovými strukturami. 50 až 60 všech pracovních míst Evropské unie eh, závisí právě na podnicích rodinných. Eh, u nás máme tuto tradici, možná, eh, že je to více napevněně než ve Spojeném království. Tam jsou firmy asi hodně orientované na, tedy tady jsou firmy orientovány na vlastní kapitál a mnohé firmy uh, se eh, obrací na banky jenom, když tady opravdu potřebují úvěr a já si myslím, že mentalita v mnoha členských států eh, vlastně brání tomu, aby se kapitál více využíval. Máte na to stejný názor a čeho je možné dosáhnout tím, že se změní pravidla v oblasti kapitalizace? Co, a co můžeme udělat pro to, abychom eh, přinesly určitou změnu v myšlení. Si myslím, že ta tradice v mé eh, země je eh, jiná než jinde a já nevím, jestli i když budeme mít sebe lepší pravidla, jestli se nám vůbec podaří změnit smýšlení o těchto věcech. Děkuji, slovo má pan Kelly. Já bych také chtěl poděkovat panu Hillovi za jeho vizi, za jeho nadšení a odhodlání realizovat své vize a vytvořit unii kapitálových trhů. Je eh, jistě je vhodné, eh, že jakýkoliv projekt v Evropské unii, který si zaslouží toto jméno, by měl přispívat k vytvoření jednoty. My jsme se tady, eh, tady v posledních letech snažili přiblížit k bankovní unii a teď je tady návrh tedy k té další unii mělo by tady opravdu dojít k unii kapitálových trhů, tak jak bylo zdůrazněno v zelené knize. E, na několika místech v této knize se hovoří o USA, zejména kapitálové, o kapitálovém e, trhu, o, o integraci kapitálových trhů tam. E, USA ovšem nejsou stejné jako Evropa a s ohledem na kulturní diverzitu, která existuje v Evropě, především pokud jde o otázku e, zdanění a důchodových e, fondů, důchodového pojištění, by mě zajímalo, zda si komisař myslí, že Evropská unie je připravená vůbec schopná učinit tyto kroky, e, ten krok k unii kapitálových trhů do roku 2019, tak jak je stanoveno v té zelené knize. Děkuji. Paní Moody. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste přišel mezi nás a že zahovoříte také o malých a středních podnicích. Je tady eh, celá řada věcí, které bych chtěla zmínit. Hovořil jste o dlouhodobých investicích a mě by zajímalo, eh, zda jste měl na mysli také nějak určitou ochranu vlastnictví, pokud jde o tyto věci, a potom investiční eh, plán FSME. Já si myslím, eh, že je velice důležité, abychom eh, tady dostatečně ochránili investice v investičním plánu a potom adicionalita a investiční platformy pro malé a střední podniky a všechny ty souvislosti s kapitálovými trhy a malými a středními podniky. Jakým konkrétním způsobem bychom toto mohli více sladit právě také s adicionalitou, jaká opatření by tam mohla být. Potom je potřeba, aby to bylo jasnější, jak tady budou používány určité nástroje, pokud jde malé střední podniky, protože to je považováno za určitou slabinu s ohledem na určité problémy, které tady byly. Potom se tady také hovořilo o e, celoevropských evropských důchodových pojištěních a o tom, že je důležité zapojit tady sociální partnery do diskuzí, které se toho týkají. Co si o tom myslíte? Děkuji, pane komisaři. Prosím vás o vaše připomínky a závěry. Děkuji. Děkuji za všechny tyto připomínky. Já si myslím, že to ukazuje, že bylo velmi důležité a dobré, že jsem přišel do vašeho výboru. Myslím, že je to velmi užitečné vyslechnout si vaše názory a já se pokusím um, všechny zohlednit. Pokud někteří z vás budou mít pocit, že jsem vynechal uh, odpověď na váš dotaz, tak se na mě prosím obraťte dodatečně. Já si myslím, že tady je několik témat, která tady uh, zazněla. Pokusím se na to zareagovat. Jedna věc, která se tady opakovaně objevila, o malých a středních podnicích, o e, informacích, e, o úvěrech, e, aby tady byl takový systém, aby investoři byli informováni o možných rizicích v případě, že učiní určitou investici. A tady hovořil na toto téma také pan Tajány, ale jiní na to také reagovali. A já si myslím, že to je velmi důležitá věc. Je to jedna z oblastí, kterou se snažíme ošetřit v té zelené knize. Myslím si, mm, nebo jde o to, aby bychom měli standardizovanější informace, pokud jde o malé a střední podniky pro investory a my se nad tím budeme zamýšlet a já budu rád, když o tom budeme dále diskutovat. A abychom tohoto dosáhli, tak musíme zajistit, že náš přístup nebude přinášet další požadavky pro malé a střední podniky, protože oni se vždy ozývají v tom smyslu, že kdybych věděl, že ten proces, který mě čeká, je tak strašně zdlouhavý a složitý, tak bych se do toho asi ani nepustil. Takže musíme to nastavit tak, aby se rozlišovalo mezi různými typy podniků a Mělo by to být tak, že ty podniky, které chtěly mít přístup ke kapitálovému trhu, Ehm, si to vyberou dobrovolně a že to nebude tak, že by se obávali, že se dostanou do nějakého strašně složitého postupu, procesu, ze kterého nakonec nebudou mít žádnou výhodu. To tady zaznělo z úst mnoha kolegů. Říkali, že mnoho malých a středních podniků uh, nepůjdou eh, na kapitálový eh, trh, raději budou pokračovat s, v partnerství s bankou. Eh, někteří možná se obrátí někam jinam nebo budou mít nebo si to uspořádají nějak jinak. Takže tady je potřeba mít dostatek informací, a to standardizovanějším formátem, tak aby všichni investoři v Evropské unii chápali situaci. To je Eh, správná myšlenka a já si myslím, že eh, bychom se jí měli chopit a více to rozpracovat. Potom eh, to, co tady zasilo k bankám, Opět se to tady probíralo různým způsobem, hovořilo se o tom, jak důležité je, aby banky se chopily své zodpovědnosti. A mnozí kolegové hovořili o tom, že Unie kapitálových trhů má doplňovat roli bank a je potřeba tyto dvě oblasti rozvíjet současně. Sekuritizace by byla takovým dobrým příkladem toho, tedy například potřeba vytvořit rámec pro sekuritizaci, mělo by to být rozumná sekuritizace a nemělo by to obnášet taková rizika, která tam byla předtím. A pokud se do toho pustíme, tak by se do toho měly zapojit i banky, aby si mohli více půjčovat prostředků a tedy e, převádět více kapitálu dál. Potom e, zodpovědnost bank měly by být zodpovědné a když se tedy podíváme na tu zelenou knihu, tak jedna z otázek je, e, že banky a které tedy odmítnou eh, financování, eh, by měly sdílet tuto informaci s těmi, které jsou ochotny eh, finance poskytnout. A já si myslím, že Unie kapitálových trhů by měla být cestou, jak doplnit financování, aby tady bylo více míst, na které se mohou začínající podniky obrátit. Potom Ehm, je to samozřejmě věc, která se týká ambicí, kultury a, e, té složitosti všech těchto e, úkolů. Jde o to, jak v Evropě budeme přistupovat k těmto věcem, jako je zdanění a solvenci. Souvisí to také s těmi otázkami e, kultury a zažitého chování jsou, je tady jeden aspekt, který souvisí s penězi a samozřejmě další aspekt, který souvisí se zažitým chováním. A tady není možné vytvářet legislativu a zavádět nějaké změny ze dne na den, aby v Mnichově nebo předpokládat, že eh, v Mnichově lidé eh, hluboce zažité způsoby chování ze dne na den eh, změnili a obrátili se na jiný způsob financování. Eh, pokud se budeme zamýšlet nad překážkami a ukážeme lidem možné výhody, které by mohly vyplynout, když se budeme na problémy dívat z pohledu, zda jsou tady například daňové bariéry nebo nesolvent, bariéry nesolventnosti nebo uh, bariéry informační, uh, nebo bariéry eh, v národní legislativě, která brání přeshraniční hospodářské soutěži, eh, tak eh, já si myslím, že tady je možné to překlenout několika různými způsoby a já říkám z tohoto důvodu, že tady není jedna jediná páka, kterou mohu použít v minulých měsících jsem měl opravdu mnoho rozhovorů s různě velkými podniky, investory v Evropě, v USA, a to s nadějí, že někdo se na mě obrátí a řekne, ty blázne, je tady jedna věc naprosto přirozená, kterou by si měl udělat, naprosto zřejmá, ale bohužel to se nestalo, nikdo eh, mi nic takového neřekl. Ehm, Tady jsou eh, věci, které nelze snadno um, překonat. A to dlouhodobě krok za krokem a to bude také náš přístup. A to, ať už to bude v oblasti rizikového kapitálu, to byl jeden příklad, který tady zazněl, nebo v oblasti eh, duchodového pojištění, ehm, tady se zamýšlíme nad tím, že bychom eh, vytvořili eh, takový alternativní, eh, tedy volitelný režim. A já osobně si myslím, že bychom se neměli snažit tady vyjít z nějakého návrhu, jak by to mohlo být, eh, jak by mohl vypadat ideální trh, kdybychom začínali opravdu načisto. My bychom měli opravdu vycházet z toho, jak v tuto chvíli trh funguje a jakým eh, konkrétním způsobem bychom tento konkrétní trh mohli vylepšit, eh, vylepšit jeho fungování. A tady je potřeba získat důvěru, dobře to načasovat a to je důležitější, než si říci, že chceme okamžitě vše nastavit dokonale. Musíme začít s těmi věcmi, kde je největší nespokojenost. Pokud jde o moje záměry a o to, jak daleko by to mohlo zajít a proč by to tentokrát mělo dopadnout jinak, eh, o tom už jsme hovořili opravdu eh, dlouhá léta ale teď je tady politická příležitost dosáhnout výraznějšího pokroku, protože jsem přesvědčen a doufám, že eh, vlastně eh, krize nám napomůže rozsah těch úkolů, eh, které na nás tady čekají, pokud jde o růst a pracovní místa, to, to vede k tomu, že snad nás podpoří členské státy a politické skupiny Eh, že se shodnou na tom, že opravdu je to naléhavé, je potřeba eh, se pustit do těchto věcí a eh, proto je, myslím, správný okamžik. K udržitelnosti, digitalizace. Um, Není to tak, že bychom tam opominuli udržitelnost. Možná, že jsme to tam mohli více rozvést. A já zcela souhlasím s tím, že je to oblast, kde mnoho podniků to považují za důležitou oblast, kde by se chtěli rozvíjet. Hmm, jeden kolega tady uvedl jeden příklad a já znám další příklady v oblasti pojišťovnictví, udržitelné investice, zelené investice, eh, o tom se tady uvažuje, uvažuje se tady o určitých dluhopisech, které by to mohly podpořit. Já s tím souhlasím a myslím, že bychom se měli zamýšlet nad tím, jak tyto věci podpořit. Samozřejmě také souhlasím s, eh, s tím, eh, nebo že je zásadní, jak rychle se mění eh, trhy. Musíme se nad tím zamýšlet a uvědomovat si, že některé z těch vznikajících modelů by mohly ohrozit eh, naši pozici dlouhodobě, ale uvědomuji si, a já doufám, že se mnou budete souhlasit, že pokud se eh, chceme dopracovat k určitým inovacím, tak musíme dovolit těmto inovacím, aby se rozvinuly. Nesmíme uvažovat eh, tím způsobem, že každá inovace je riskantní a proto ji zastavit dříve, než se stihne rozvinout. Doufám, že se na tom shodneme. Pokud jde o regulaci rizika, tak je důležité, abychom eh, neudusili potenciál inovací finančních služeb. To navazuje na otázku, finančních regulací obecně a význam proporcionality a zazněla otázka, jestli co se týče stávající regulace, jak vidím regulační břemeno, eh, tedy které už existuje v rámci stávající legislativy. A k tomu chci říci, že je důležité se zamyslet nad kumulativním účinkem opatření, která byla učiněna v nedávných letech, je potřeba analyzovat, jestli nešlo někde o nezamýšlené eh, následky, ku příkladu insolventnost 2, kde můj předchůdce učinil určité změny, chtěl tak podpořit dlouhodobé investice v oblasti kapitálových požadavků. Můžeme se zamyslet, jaký dopad měly na investice eh, do malých a středních podniků nebo infrastrukturní investice, to bychom rozhodně učinit měli. A také se myslím, že co se týče schválených ehm, právních pravidel ehm, během ehm, krize, to byly nezbytné reformy, ale když vytváříte právní předpisy ve velké rychlosti, tak je také nezbytné poodstoupit a položit si otázku, jestli tam bylo dosaženo žádoucí rovnováhy a jestli ta rovnováha odpovídá tedy na jedné straně zvládání rizika, na druhé straně podpoře růstu. A domnívám se, že většina z vás by souhlasila s tím, že pakliže naší eh, primární eh, Eh, primárním cílem je podpora eh, pracovních příležitostí a eh, růstu, tak musíme situaci hodnotit skrz tuto optiku. Pak také padly otázky ohledně investičních plánů, ochrany investorů, návaznost na EFSI, soukromé financování. Doufám, že se zvýší dostupnost a příliv kapitálu ze soukromého sektoru, který krátkodobě pomůže podpořit investiční plány a dlouhodobě vylepší objem investic do evropské ekonomiky. Domnívám se, že tedy mohu pomoci s investičními eh, plány, sekuritizace, to udělat mohu, ale co se týče Unie kapitálových trhů, to je dlouhodobý program a politika. Zatímco investiční plán je spíše krátkodobý, můžeme vyzvat tedy lidi, aby začali uvolňovat ten kapitál a to by jistě napomohlo i investičnímu plánu. Potom zde závěrem zaznělo něco o sociálních partnerech a ochraně investorů. Já souhlasím s významem eh, chránit investory ale eh, co se týče maloobchodních investorů, eh, lidí, kteří spoří eh, tedy na své důchody a dlouhodobě tedy tyto uspořené peníze chtějí investovat do maloobchodu. Těmto středatelům a investorům musíte poskytnout dostatečné záruky bezpečného uložení těch vkladů, jinak ty peníze nechají pod slamníkem nebo v bance, kde jim nic nepřinesou a nikomu jinému také. Tyto myšlenky je třeba rozpracovávat tak, aby si vysloužili důvěru eh, všech, včetně sociálních eh, partnerů. Takže tolik mm, v rámci obecných odpovědí, jestli budou kolegové mít ještě něco eh, nadále, prosím zareagujte na zelenou knihu, budete-li chtít. A jestli budete mít nějaké informace nebo návrhy, co se týče informací o úvěrech eh, malých a středních podniků nebo dalších otázek, eh, obraťte se na mě potom individuálně a já rád v tom dialogu budu pokračovat. Děkuji vám, pane komisaři, byl to velice, byla to velice plodná debata. My jsme dnes dopoledne eh, hlasovali o investičním plánu v našem výboru a cítíme spolu zodpovědnost za investiční plán předsedy Junkra. A vidíme tady velice úzké propojení všech programů plánu eh, pana Junkra a i eh, vámi navrhované zelené knihy. Chci, vám, chci vás ujistit, že náš výbor eh, se i nadále bude věnovat umožňování přístupu ke kapitálu a rozšiřování inve- základny investorů pro malé a střední podniků, a, a také dlouhodobý investiční program do Evropské unie. Takže vám ještě jednou děkuji za to, že jste přišel poprvé navštívit náš výbor. Jsem si jist, že to nebude naposledy. Děkuji. is uh, uh, last point for today. A nyní ještě poslední bod, který máme na pořadu našeho dnešního odpoledního jednání. Rodinné podniky v Evropě. Výbor ITRE byl pověřen přípravy, přípravou zprávy z vlastní iniciativy na toto téma. a rádi bychom analyzovali, jestli rodinné podniky stojí před zvláštními výzvami, které stojí v cestě jejich růstu a, uh, úspěchu, uh, co se týče iniciativ na evropské úrovni. To by náš výbor měl uh, zhodnotit. Spravodajkou zde je paní Angelika Niebler. Angeliko, Představte nám tedy téma. Děkuji, pane předsedo. To udělám s velkou radostí. Vážení kolegové, já vám představím stručně zprávu rodinné podniky v Evropě a Předem chci zdůraznit, že se velice těším na veškeré vaše podněty, připomínky, které jistě e, zprávu ještě vylepší. Nejprve chci upozornit na to, jaký význam mají rodinné podniky ve všech členských státech. Podle aktuálních údajů je to tak, že 50 až 60 všech našich pracovních míst v Evropské unii vlastně závisí na existenci rodinných podniků. Když se jim daří dobře, tak se daří také evropské ekonomice tím máme také zajištěná pracovní místa a také to přispívá k blahobytu v Evropské unii. To je potřeba tedy předem zdůraznit. Za druhé chci zdůraznit zvláštní strukturu, eh, která se nalézá u rodinných podniků ve všech eh, členských státech tam jde o to, že se e, vlastně nezaměřují na rychlý zisk, je to typicky trvalé udržitelné podniky, e, e, to, co se tam vydělá, tak se často investi, investuje zpět a generace za generací, tedy tyto rodinné podniky existují dál. K tomu přistupuje ještě to, že rodinné podniky Eh, na rozdíl od eh, velkých průmyslových koncernů, jsou úzce svázány s místem podnikání a to má také velice eh, silný význam pro místní regiony. Mnohé rodinné podniky jsou činné i na poli sociální odpovědnosti firem takže se snaží zlepšit prostředí, kde fungují. Rodinné podniky nejsou tedy dobré jen pro eh, jen pro eh, ekonomiku, ale i eh, ze strany sociální. A proto je s podivem, že rodinným podnikům se doposud nevěnovala dostatečná ani velká pozornost v Evropské unii a doufám, že tato zpráva k tomu také přispěje. Jaké výzvy zde jsou? Jakým výzvám čelí rodinné podniky? Jedním témam, tématem je nezbytná internacionalizace. Mnohé rodinné podniky kvůli svým strukturám, kvůli své orientaci na vlastní kapitál, mají problém proniknout na další národní trhy i v Evropské unie, nedokáží tam investovat, nemají s tím dostatek zkušeností. To je velice typické pro rodinné podniky a opakovaně po řadě hovorů, které jsem vedla s účastníky rodinných podniků, často slýchám, jak tedy eh, garantovat nějaké vývozní úvěry, to je důležité téma. Rodinné podniky také mají velký problém eh, tedy s nějakým pokračováním, kdo jak jim způsobem zajistit přechod toho rodinného podniku na další generaci. Tady by se měly zlepšit rámcové podmínky, třeba finanční nástroje by bylo potřeba vytvořit které by jim zajistily tu situaci. To jsou otázky, se kterými bojují všechny rodinné podniky a potom také eh, otázky zdanění. Eh, většina těch rodinných podniků jsou eh, vystaveny veli, vysokému zdanění, když mají potomci přebírat ty rodinné podniky, tak jsou zatíženi velikými, tedy dědickými daněmi. Takže to jsou takové výzvy, před nimiž stojí mnohé rodinné podniky v Evropě. A bylo by dobře se zamyslet nad tím, jak eh, tyto rodinné podniky více politicky podpořit. Eh, Mnoha témata, která jsem teď nahodila, už znáte z debat a o zlepšování situace pro malé a střední podniky pro nás je důležité si rozvážit, co by bylo dobré udělat na evropské úrovni pro podporu rodinných podniků a tady mě kolegové napadlo, že vlastně nemáme skoro žádné údaje, abychom eh, vlastně mohli i porovnat situaci rodinných podniků mezi jednotlivými členskými státy. A o tom také ve zprávě hovořím, že bychom měli vyzvat komisi, aby schromažďovala údaje eh, o rodinných podnicích, aby porovnala situaci mezi jednotlivými členskými státy a je důležité také v té zprávě poukázat na výzvy, před nimiž stojí rodinné podniky. A naší, eh, naše zpráva z vlastní iniciativy chce především zmapovat tu současnou situaci, ne snad ji hned legislativně upravovat. Myslím, že Evropská komise by měla vypracovat hodnocení dopadů, které by bylo na míru šito těm rodinným podnikům a zamyslet se, jestli jako je to třeba u malých a středních podniků změnit definici rodinného podniku, eh, protože to by mohlo zlepšit situaci těchto rodinných eh, podniků. Musíme se eh, zamyslet nad možnostmi podpory, podobně jako to bylo u malých středních podniků. Takže potřebujeme i jednotnou definici rodinného podniku v Evropě s tím důsledkem, že by to mohlo mít eh, pozitivní dopady eh, dopady na podporu. Eh, komise to také dělala v dokumentu 129, takže chci znovu vyzvat komisi, aby vypracovala hodnocení dopadů v tomto směru. A mimo testu malých a středních podniků by bylo dobré se zaměřit tedy i na testování takových rodinných podniků. To všechno jsou podněty, které by bylo potřeba komisi předložit a třeba ji také vyzvat, aby vypracovala cestovní mapu v tom směru, jak by rodinné podniky mohly být posilovány ve svém vývoji a ve svém provozování v Evropě. Tolik tedy kolegové k této zprávě považuji za důležitou a těším se na spolupráci na pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, říká eh, předseda, za váš vstup, za váš návrh a paní Kajli za socialisty. Děkuji. Vážení kolegové, nejprve chci poděkovat eh, Angelice Niebler za eh, významný příspěvek. Je to aktuální a důležitá otázka, co se týče tisíců rodinných podniků v Evropě. Ty problémy jsou víceméně stejné ve všech členských státech. Rodinné podniky jsou páteří evropské ekonomiky a představují eh, významný sociální eh, příspěvek nebo příjem pro eh, miliony občanů a jejich situace je důležitá nejenom z hlediska ekonomiky, ale i z jejich sociálního, sociální funkce. V zásadě e, souhlasíme s filozofií paní zpravodajky a podporujeme její e, úhel pohledu. A jako stínová zpravodajka za frakci e, socialistů bych ráda poukázala na některé aspekty, které bychom měli k této již tak dobré práci zpravodajky doplnit. Pro nás je důležité tedy žádat eh, o eh, konkrétní, jednoduchou a právně závaznou definici rodinného podniku, protože to doposud není zcela jasné. Ta definice by také měla vzít v úvahu velikost rodinného podniku, protože můžete říci, že rodinný podnik je třeba nějaký drobný krámek tam, kde bydlíte, ale nakonec řetězec Lidl je také považován za rodinný podnik. Takže je důležité eh, tedy definovat, co to rodinný podnik je, co to pro nás eh, eh, znamená a jak má vypadat příslušná politika. Dále otázka financování rodinných podniků, zvlášť tedy v období po krizi protože banky nefungují všude stejně úspěšně, je důležité podnikům pomoci, zpřístupnit financování i nad rámec tradičních eh, prostředníků financování. Zvlášť mluvím o těch menších rodinných podnicích, aby měli možnosti tedy eh, se dostat na finanční trhy, třeba nějakým vydáváním nějakých menších dluho, dluhopisů a nebo eh, vytvářením nějakých celků, které by měly snazší přístup eh, k úvěrům. A potom je potřeba propojit tu debatu s trvalou udržitelností rodinných podniků v nepříznivém ekonomickém prostředí i z úhlu politiky daní. Je důležité harmonizovat daňový režim v celé Evropské unii, abychom vytvořili podnikatelsky příznivé prostředí pro rodinné podniky. A nezapomínejme ani na dědickou daň, která by neměla stát v cestě Eh, dědicům, další generaci přebírání rodinného podniku. Je tedy potřeba podporovat rodinné podniky a ne eh, odstrašovat. Dále eh, musíme se podívat na ekonomickou zprávu, strukturu, její transformaci. Domníváme se, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je doplnit ustanovení o rodinném podniku do evropského semestru, jestli by se nám toto mohlo podařit. A rodinný podnik musí být také příkladem jednotky sociálního blahobytu, protože ta sociální dimenze je někdy přehlížena v rodinných podnicích. Je potřeba zajistit, aby eh, tedy příslušníci rodinných podniků měli sociální Eh, zabezpečení a eh, odváděli zdravotní pojištění. A teď, jdu, a teď závěry, říká předseda, ano, závěry. Budeme tady o tom hovořit ještě v budoucnosti, ale co se týče zprávy, je potřeba propojit eh, tedy externí účastníky a rodinné podniky a konečně vzdělávání. Rodinné podniky by měly být přímo propojeny s rozvojem lidského kapitálu svých členů a tady Evropská komise a občanská společnost mohou sehrát velice produktivní úlohu. Tolik jsem tedy chtěla zdůraznit. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou vám blahopřeji, paní zpravodajko, eh, k vaší skvělé práci. Děkuji a za Alde eh, pan Vidal. buen trabajo. Děkuji. Na úvod chci poblahopřát paní zpravodajce k výborně odvedené práci, jak správně uvádí. Je tom pět let, eh, co vyšel eh, co, eh, dokument komise z expertní skupiny zaměřený na rodinné podniky, aniž by se tedy splnili cíle těchto specifických podniků. A jsem, jsme proto rádi, že se to dostává opět na pořad jednání Ruského parlamentu. Rodinné podniky představují až 60 eh, celkového počtu podniků v Evropě a 40 až 60 pracovních míst v soukromém sektoru vytvářejí. To bylo také zdůrazněno. A tyto podniky se setkávají s podobnými uh, překážkami jako jiné podniky, tedy byrokracie, obtíže v přístupu eh, k úvěrům, důsledku krize a podobně ale zároveň také eh, mají výhody z iniciativ, které byly podniknuty za posledních pár let, ale zároveň mají také problémy, které jsou eh, úzce spjaty s rodinnou povahou těchto podniků. Jsem proto rád, že zpravodajka se zaměřuje právě na tyto velké úkoly, například jak předávat takový podnik z generace na generaci, což je obtížnější v souvislosti s dědickou daní. A pak jsou také specifické problémy, které souvisejí se vzděláváním, recyklací, s tím, že je obtížnější tam uplatnit nové technologie. A samozřejmě Setkáváme se také s problémy, které souvisí s kapitálem a se skutečností, že se setkáváme také s tím, že někteří lidé zastávají vedoucí funkce, aniž by proto byli kvalifikováni. A také je faktem, že taková společnost je identifikována s konceptem velké rodiny, a právě proto tam nejsou respektovány hlavní zákonitosti podnikání. Také je proto obtížné pro tyto společnosti sehnat tedy dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Proto si myslím, že by se mělo také podnikání, podnikatelský duch také eh, dostat i do životopisů, ehm, pokud jde o specifika rodinných podniků, měli bychom zdůraznit také inovace, protože chceme pozitivní image podnikání. Ať už eh, ten podnik vede rodinný příslušník nebo ne, důležité je, aby se určité informace dostaly na světlo. Myslím si, že by bylo také vhodné, aby existovala společná definice rodinných podniků, aby eh, byla přijímána v celé Evropě. Potřebujeme tedy správnou klasifikaci a také sbírat informaci o potřebách těchto podniků a o jejich specifických rysech. Eh, důležité je, aby tyto společnosti také lépe spolupracovaly a Evropská unie by měla podporovat výměnu dobré praxe. Děkuji vám. A nyní paní Sakola Sague. Děkuji. Nejprve chci poděkovat paní Nibler. Je zpravodajkou a chci jí poděkovat za komplexní práci, za dobrého ducha e, spolupráce a jak zaznělo, Právě rodinné podniky představují páteř evropské ekonomiky, sehrávají důležitou úlohu v Jižní Evropě, která je na kolenou v důsledku krize a některých zemích dokonce představuje až 90 celkového podnikání. Právě proto je tato zpráva velice aktuální a relevantní. Také právě proto existuje neodkladná potřeba k tomu, aby existovaly národní politiky a politika EU v této oblasti. Potřebujeme novou iniciativu, která by nám umožnila Um, ujmout se specifických potřeb um, a úkolů, s nimiž se setkávají právě rodinné podniky. Vůbec zvláštní potřeby rodinných podniků nebyly dosud důkladně analyzovány. Politika EU a politika jednotlivých států pro malé a střední podniky v mnoha směrech nebyly dostatečně účinné, aby dokázaly vyřešit eh, problém s nedostatkem investic. Vůbec eh, nebyla nalezena společná definice rodinného podniku v Evropě, protože že při absenci definicí nemůžeme také správně sbírat údaje. A nemáme dostatek eh, vědeckých studií o v specifikách rodinných podniků. V praxi to také znamená, že nemáme dostatek združení eh, nebo asociací, které by eh, se zastávaly práv těchto podniků a vůbec chybějí i další opatření, která by tomuto sektoru pomohla. Vůbec perspektiva vytvoření stále pracovní skupiny a sestavení charty rodinných podniků, tak aby bylo možné přijmout příznivější opatření. To jsou návrhy, které e, jsou velmi slibné do budoucna. Celé jistě potřebujeme čas a ten nemáme a určitou analýzu a ty analýzy také chybí, abych hledáme také hlavní in nástroje pro financování, jako například Horizon 2020 a Kosme. Já si myslím, že Evropská komise by měla této souvislosti zaměřit svoji pozornost na eh, problematiku rodinných podniků. Znamená to, že cené zdroje, které z těchto programů vycházejí, se nemohou omezovat pouze na, eh, plány v Junkro, na projekty v Junkrově plánu. Musíme také uvažovat o tom, co dělají členské státy. Pro Evropskou komisi je nezbytné, aby koordinovala a vedla eh, specializaci, tak aby to prospělo rodinným podnikům, zvláště v těch zemích, kterých se nejvíce dotkla krize. A poslední připomínka Ráda bych řekla, že se velice těším na konstruktivní spolupráci s paní Nibler. Velice ráda přispěju do současné zprávy. Děkuji ještě jednou paní zpravodajce za výbornou práci. Děkuji pan Borelli za e FDD. Děkuji. Chci také poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Myslím si totiž, že je důležité podnítit diskusy na toto téma. Rodinné podniky, které jsou tak relevantní pro průmysl Ukrajinu v Itálii představují konkrétně 85 celkového počtu podniků v Itálii a e, co se týče e, tvůrců pracovních míst, tak mezi nimi rodinné podniky představují 70 Možná budu opakovat svá slova z doby nedávné, protože právě důležité aspekty rodinných podniků zahrnují také Ehm, přístup k financím rodinné podniky často v současné době jsou závislé na bankách, mají menší příležitosti pro alternativní zdroje financování. Také vzhledem k tomu, že ze své povahy, to znamená, že po, rodinné podniky nechtějí otvírat mm, přístup ke kapitálu dalším akcionářům. A samozřejmě ehm, půjčky jsou velmi nákladné. Musíme si připomenout, jak fungují pravidla eh, v systému Bazilej, eh, vůbec pravidla pro zdroje financování, včetně zdrojů z rizikového kapitálu. A pak problematika zdanění já si myslím, že to je ještě něco, co je ještě složitější pro velké společnosti. Jsme také přesvědčeni, že víme, že Evropská unie nemá veškeré pravomoci v této oblasti, ale zcela jistě je nutné věnovat tomu eh, velkou pozornost, pokud nechceme zničit část ekonomiky celého kontinentu právě Tyto společnosti mají obtíže v přístupu na, eh, ke zdrojům financování. Zmiňovali jsme programy Kosme a Horizon 2020. To je problém také z hlediska strukturálního, protože většina těchto fondů nakonec skončí v kapsách konzultantů a nikoli těch podniků samotných. Myslím si, že tedy potřeba udělat eh, s touto situací něco, abychom ji změnili. Měli bychom se zaměřit na digitalizaci, vzdělávání, konzultační činnost a to všechno, co potřebujeme k tomu. A samozřejmě, to je také mezinárodní aspekt situace. Je velice obtížné, aby tyto společnosti expandovaly do zahraničí, Možná bychom těmto společnostem mohli pomoci růst a e, internacionalizovat svou povahu a dát jim vůbec možnost e, prodávat online. Já tady hovořím například o marketingu přes internet. To možnost by také měli mít. Děkuji. Děkuji. A další řečníci, paní Zaborská má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chci se připojit k poděkování Angelice Nibler za výborný text. Tomuto tématu se věnuji již několik let a vzhledem k tomu, že jsem přesvědčena, že na úrovni Evropské unie potřebujeme jednotnou definici rodinných podniků a jednotná pravidla, která usnadní podnikání rodinám. Na samém počátku volebního obnoví, období jsem proto navrhla tuto zprávu z vlastního podnětu. A stejně jak napsala paní zpravodajka, zastávám názor, že vícegenerační rodinné podnikání posiluje stabilitu hospodářství a zavádí vyšší standard společenské odpovědnosti firem a k zaměstnancům i životnímu prostředí. Právě proto ehm, si rodinné podnikání zaslouží naši zvláštní pozornost. Eh, chci doplnit, že o tomto tématu se také diskutuje v několika národních parlamentech. Zákony o rodinném podnikání jsou v současné době projendávány například na Maltě a před rokem a půl se o tom jednalo ve slovenském parlamentu. Pokud chceme rozšiřovat a zjednodušovat společný trh Evropské unie, je logické, že se toto téma rodinných podniků promítne také do evropských právních předpisů. Evropa potřebuje rodine, zákon o rodinných podnicích, Family Business Act. Rodinné podnikání vnímáme jednak na rovině celospolečenské, tedy z hlediska vlivu rodinného podnikání a jeho přínos pro společnost na integritu rodinných podniků a podobně. A já si myslím, že bychom se měli snažit o uznání rodinných podniků jakožto právnických osob s tím, že budou jejich práva zakotvena také v listině základních práv. Druhá rovina je rovina technická, už tady byla zmíněna. K tomu jsou potřeba daňové zákony, ehm, dostupnost kapitálu, ehm, personální vedení a podobně. A já podporuji text, který Angelika připravila a vzhledem k tomu, že představuje výbornou platformu pro diskusy o rodinném podnikání v evropském kontextu, vítám také e, uspořádání slyšení, e, které se bude konat příští týden na půdě tohoto výboru a já se budu velice ráda této diskuse účastnit. Děkuji mnohokrát, kolega Balčitis. Já si myslím, že dnes jsme hodně hovořili o rodinných podnicích a myslím si, že bychom iniciativu ehm, paní Nibler měli přivítat. Evropská komise se začala této otázce věnovat již v 90. letech a také se snaží definovat rodinný podnik, ale zatím bohužel se definice jednotně neaplikuje. Je potřeba si uvědomit, že v kontextu malých a středních podniků právě rodinné podniky jsou e, podniky s určitými specifiky, protože to jsou podniky, které se předávají z generace na generaci a proto tedy fungují trošku jinak než jiné podniky. A já bych byl proto, aby Evropská komise Eh, uspořádala novou studii, aby navrhla jednotnou definici rodinného podniku, aby takový podnik měl lepší přístup k financování. A také souhlasím eh, s těmi eh, kolegy, kteří hovořili přede mnou a kteří právě tyto kroky navrhli a důležité je, abychom jednali opravdu aktivně, protože tyto podniky představují více než 50 pracovních míst. Tedy rodinné podniky mají velký význam pro nás. Antonio Tajany. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě souhlasím se zprávou Nibler, jenom mám několik připomínek k internacionalizaci a k hledání cest, k tomu, aby rodinný podnik byl odlišen od dalších typů podniků. Možná by to mělo zahrnovat jakési kontaktní centrum, které najdeme v řadě velvyslanectví nebo na řadě úřadů, například je ESVČ by s tím mohla pomoci. Zde mám na mysli jedno takové velké centrum v Pekingu, které v této oblasti vyvíjí velké úsilí. Evropská komise a rada by pak mohly nalézt cestu, jak takový rodinný podnik dostane stejnou podporu jako jiné podniky, hm, tak aby byly v rovnovážném postavení a zároveň bychom se více měli věnovat problematice klastrů. Jak víte, eh, Horizon 2020 poskytuje financování klastrům a právě takové klastry, které by měly poskytovat eh, tyto možnosti i univerzitám, dalším subjektům, tak zcela jistě by se mohly věnovat také eh, rodinným podnikům. Mělo by být snažší pro rodinné podniky, aby se zapojili Samozřejmě eh, program COSME by mohl pomoci z hlediska mezinárodního aspektu této situace. Jak říká paní Nibler, rodinné podniky nejsou vždycky jako takové klasifikovány a hovořila o tom také paní eh, Záborská, o tom, jak je nutné těmto podnikům eh, udělit statut právnické osoby. Já jsem nechal distribuovat rozhodnutí, které informuje všechny členské státy o tom, že Evropská komise funguje tak, aby také odborníci se mohli zapojit do výběrových řízení A důležité je členským státům tedy sdělit, že rodinný podnik by měl být vnímán jako malý a střední podnik, že tady není žádný prostor pro pochybnosti. Mm, pokud by toto mělo být rozhodnutí na základě výkladu, tak já mohu, paní Nýbler, ukázat výsledky své práce z doby, kdy jsem působil jako komisař. A mohli bychom některé z těch podnětů také do té zprávy využít. Pokud mají podniky participovat eh, na hospodářském životě, nemusí nutně k tomu mít eh, subjektivitu právnické osoby. Pokud jde o pravidla systém Bazily 3, můžeme uvažovat o tom, jak podporovat malé a střední podniky. Parlament má také podporu mise, je to 1,5 milionů euro pro Eh, malé a střední podniky, používáme starší pravidla Bazilej a ta skutečná rezerva, která je potřeba podle těch pravidel, je ve skutečnosti menší, proto můžeme uvažovat jak, o tom, jak podpořit malé a střední podniky. Eh, toto by mělo být ujasnění, mělo by to pomoci ehm, podpořit rodinné podniky a tím se text Angeliky Nibler ještě zpřesní, ačkoliv nemáme jednotnou definici rodinného podniku. Mohli bychom uvažovat o těchto podnicích jako o společnostech eh, a proto pro ně bude snažší dostat se k fondům a za Evropskou komisi zde máme pana Nikolova z DG Growth. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní Nibler, za komplexní eh, zprávu, jasně podanou zprávu. Já bych rád potvrdil, že pro nás je to aktuální téma a rád bych také podotkl, že rodinné podniky mají konzistentně nižší výskyt insolvence než jiné podniky a to bylo mnohokrát potvrzeno. A za druhé chci ještě potrhnout, že Není překvapující, že čtyři z deseti podnik, občanů, tedy 41 občanů na dotazy Eurobarometru uvedli, že eh, zvažují také eh, rodinný podnik a dávají mu přednost jednak díky Eh, lepším pracovním podmínkám a za druhé díky tomu, že tyto podniky mají větší závazek vůči míst komunitě. Za to také děkuji paní zpravodajce, že to odrazila ve zprávě a také tyto podniky nabízejí lepší příležitosti pro další osobní rozvoj, učení a dlouhodobou perspektivou. Já bych ještě jednou chtěl podtrhnout jaká jsou specifika rodinného podniku a také specifické úkoly, eh, tedy zdanění a problematika předávání podniku z generace na generaci. Ehm, nesmíme zapomínat na to, že komise na konci roku 2011 představila komplexní balíček opatření o problémech s přeshraničním eh, uplatňováním dědické daně, abychom se vyhnuli diskriminaci a dvojte, dvojímu zdanění. Jak víte, právě daňová problematika spadá do kompetence členských států a komise nemůže přímo zasahovat do těchto věcí. Co však udělat můžeme, je umožnit výměnu informací o nejlepší praxi a Tady si dovolím citovat příklad Maďarska, kde byla zrušena dědická daň. Příklad Malty, která připravuje projekt k zákonu o rodinných podnicích. Co se týče profesionalizace a inovace, tak jsme ocenili návrhy na další vzdělávání zaměstnanců a vedení takových podniků a toto bychom mohli také propojit s naší iniciativou eh, například eh, Erasmus pro mladé podnikatele. Na závěr chci potvrdit, za komisi, že klademe velký důraz na problematiku rodinného podnikání v EU a těšíme se na stanovisko a budeme uvažovat o tom, jak to nejlépe pojmout v kontextu existující legislativy z hlediska úkolů, které před rodinnými podniky dnes stojí. A proto Beru na vědomí všechny návrhy, za to jsme vděční. A děkuji vám za pozornost. Thank you for your intervention. Já děkuji. Slovo má paní zpravodajka k závěrečnému vystoupení. Děkuji, pane předsedo. S ohledem na pokročilou dobu bych chtěla pouze poděkovat všem kolegům a kolegyním za konstruktivní příspěvky. Všechno jsem si psala. Děkuji za všechny podněty. Těším se na pozměňovací návrhy, které ještě obohatí mou zprávu. Ochotně s vámi ovšem budu diskutovat. Setkání se stínovými zpravodaji už v podstatě bylo uzavřeno, ale pokud by se na mě chtěl ještě někdo obrátit, tak se budu z toho těšit. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 24. dubna 12 hodin a podle vašich plánů, pane předsedo, se má hlasovat 28. května. V červnu bychom potom mohli se zprávou jít na plenární zasedání. Pouze dva výbory jsou do toho spolu zapojeny. Je to například výbor FEM, Některá témata, o kterých se tady hovořilo, ty dva výbory eh, také řeší a já se těším z toho, že je zde tak velká podpora a to, že vyšleme signál z Evropského parlamentu, že rodinné firmy jsou pro naši společnost velmi cené. Myslím si, že pokud to zprávu schválíme, tak to bude také správný signál pro komisi a pro všechny. Děkuji. Závěrem bych se připojil eh, ke všem, eh, kteří vám děkovali a blahopřáli za zprávu. Já si myslím, že to je tady jednomyslný eh, dojem. Skvěle jste to připravila, oznámila jste velmi přesně eh, veškerý eh, harmonogram 24.12. 12 hodin, to je závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy a pod bodem různé už se nikdo nehlásí. A 20. dubna budeme mít další zasedání eh, ve 3 hodiny odpoledne od 3 do 18.30 a potom 6. května 9 až 12.30 a 15 až 18.30 a 7. května 9 až 12.30 a 15 až 18.30. Děkuji vám za účast a za vaši aktivitu. Děkuji.